Ah, yes, it's, it's okay, it's okay. Mm-hmm. mm-hmm. Good morning, dear guests. Vážení hosté, vážení kolegové, vážení poslanci Evropského parlamentu a vážení poslanci vnitrostátních parlamentů, přeji vám vše dobrý den a eh, zahájíme dnešní jednání. Budu pokračovat v litevštině takže si prosím nastavte sluchátka, pokud chcete poslouchat tlumočení. Vážení hosté, vážení posluchači, je pro mě velkou ctí, že mohu zahájit dnešní jednání meziparlamentního, nebo meziparlamentní jednání výboru, které je dnes věnováno Mezinárodnímu dní žen. Téma dnešního jednání se na, je posílení postavení žen a dívek v médiích a v informačních eh, a komunikačních technologiích klíč k budoucnosti. Jsem velice ráda, že mám tu čest přivítat dnes 27 poslanců ze 17 národních, pos, národních parlamentů zemí Evropské unie a také z Norska. Jsme velice rádi, že vás zde můžeme všechny uvítat a těšíme se na vaše komentáře a příspěvky do této velice důležité dnešní rozpravy. Dovolte mi nejprve říci pár takových praktických informací. Tato akce je organizována ve spolupráci s ředitelstvím pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Co se týče tlumočení, tak máme tlumočení téměř ve všech jazycích Evropské unie s výjimkou irštiny. Naše schůze je přenášena přes webstream. V úvodní části dnešní jednání nebude prostor pro diskusy, protože máme omezený čas. Omlouvám se za to, nicméně diskuse bude probíhat potom prostř- nebo během těch jednotlivých panelů. Také vás poprosím, abyste dodržovali mm, čas, který, byl, který je eh, vyhrazen pro jednotlivé příspěvky i pro příspěvky z pléna. Chtěla bych se také ještě předem <clears throat> omluvit, pokud tedy někomu potom omezím um, řečnický čas nebo pokud ho přeruším v jeho příspěvku, pokud to bude příliš dlouhé. Pokud se poslanci jednotlivých vnitrostátních parlamentů budou chtít přihlásit do diskuse, tak prosím vyplňte speciální um, formuláře které zde roznáší pracovníci služby v sále a pak je schromáští a předají je moderátorům. Jak už jsem říkala, tématem dnešního jednání je posílení postavení žen a dívek v médiích a IKT, klíč k budoucnosti. Je to téma, které má opravdu celosvětový Eh, celosvětové, celosvětový dopad. Médi, média mají kapacitu ovlivňovat eh, veřejné mínění a také eh, poskytovat určitý rámec informacím. A zároveň musíme říci, že co se týče informačních a komunikačních technologií, tak s těmi se střetáváme na všech úrovních a ve všech, obla, ve všech vrstvách společnosti. Jak sdělovací prostředky, tak informační a komunikační technologie mají výrazný potenciál v posilování postavení žen a je tedy zásadní, zásadní, aby ženy měly přístup k médiím a k IKT, aby tam byly dobře eh, zastoupeny a aby tam také v nich byly realisticky zobrazovány. Výbor pro práva žen a rovnost eh, pohlaví FEM se velice zabývá těmito tématy. V roce 2016 jsme schválili zprávu, která se nazývá Rovnost mužů a žen a posílení postavení žen v digitálním věku. Eh, zpravodajem je pan Terry Rinke, který také bude moderátorem toho třetího panelu. Nedávno jsme rovněž schválili další zpráv, která se nazývá rovnost um, uh, žen a mužů v odvětví médií v Evropské unii, kterou připravila paní zpravodajka Michaela Šojdrová, která se zúčastní prvního panelu. Dále jsme připravili návrh um, usnesení a také otázku k ústnímu zodpovězení na téma posílení postavení žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru. s pravdajkou nebo mm, mm, ženou eh, poslankyní, která připravila tuto otázku a toto usnesení, byla paní Agněška Kozlovská-Rajevič, která rovněž bude moderovat druhý panel. No a ještě tě chci říci, že eh, delegace s devíti poslanci, já budu předsedkyní této delegace, navštíví eh, za necelé dva týdny New York, abychom se zúčastnili 62. jednání Komise OSN, která se týká postavení žen. Eh, téma zní účast žen v médiích a IKT a jejich přístup k nim, média a IKT jako nástroj pro pokrok a posílení postavení žen. Proto i vaše komentáře a vaše příspěvky, které dnes zazní, budou um, důležité pro, uh, tato, pro další práci na těchto tématech. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení účastníci. Hm. Doufali jsme, že nás navštíví a že tuto eh, dnešní akci zahájí předseda Evropského parlamentu, pan Antonio Tajani. Bohužel nás eh, před pár dny informoval, že, bohužel, že se bohužel ten nebude moci zúčastnit, ale pozdraví nás přes video zprávu, přes video um, pozdrav. Drahá Maria, drahá Vero, drahá Viljo, Evropský parlament je v první linii v boji za zajištění skutečné rovnosti žen a jejich práv. Letos se věnujeme především tématu emancipace v médiích a v informačních a komunikačních technologiích. Dosáhnout rov... genderové rovnosti v těchto klíčových sektorech technologické revoluce počínaje mzdami je zásadní proto, abychom zaručili více růstu a práce pro celou ekonomiku. Bez toho, že bychom uznali zásadní úlohu žen, Evropa nemůže být silná a schopná podporovat své hodnoty. I nová digitální ekonomika Eh, má obrovský potenciál pro ženy, který ještě nebyl vyjádřen, ještě se neprojevil. A eh, vyšší eh, účast žen v tomto sektoru by způsobila nárůst o 9 miliard eur HDP na úrovni EU abychom vytvářeli pracovní místa, potřebujeme eh, ženy, které budou podnikatelky, budou pracovat v různých profesích a povedou výzkum. Potřebujeme více zaměstnaných žen. Potřebujeme více žen, které budou protagonistky digitálního věku. Čím více budou zapojeny ženy, tím více bude narůstat hospodářství a zaměstnanost. Vylučování žen tímto způsobem globálně stojí 11 500 miliard eur menšího růstu do roku 2025. To je HDP Japonska, Německa a Velké Británie. Bohužel jen 24% manažerů jsou ženy a jen 4,6% je ve vysokých manažerských pozicích. Navíc 655 milionů eh, žen eh, o 655 milionů žen pracuje méně než mužů. A to platí zejména v sektoru komunikačních a informačních technologií. Na tisíc e, absolventek vysokých škol jen 29 je e, žen a jen čtyři pak dokážou skutečně pracovat v tomto sektoru. Naštěstí ale jsou tu i jakási e, jakési hnutí proti, které je projeveno například kampaní MeToo Eh, jestli nás čeká dlouhá cesta, Evropský eh, parlament eh, se zabývá mecha- tomu, jak vytvořit správně, nastavit mechanismy, tomu, jak se bránit proti obtěžování a kybernetickému obtěžování. Je zapotřebí zásadně změnit směr tak, aby ženy měly lepší digitální vzdělávání a aby měly rovný přístup k, ro- pracovním místům. Je zapotřebí sledovat eh, příklad, například paní komisařky eh, Gabriel a já vítám eh, to, co v této souvislosti bylo učiněno ze strany EU. Následující eh, rozpočet Evropské unie musí také poskytnout patřičné zdroje pro vzdělávání a podnikatelství, podnikání eh, v digitální sféře pro eh, ženy. Je potřebí také navázat na Evropský digitální summit Stalinu. Bohužel mnoho konfliktů a zneužívání se rodí z toho, že muži mají strach z potenciálu žel, žen. Ehm, častokrát se tato Eh, obava mění v násilí, vytěsňování žen na okraj a upírání jejich práv. Evropská unie musí nadále bojovat za skutečnou genderovou rovnost. Lepšího světa nedosáhneme, pokud nebude správně zhodnocena úloha žen a eh, to nás v tomto čeká ještě veliká eh, bitva. Musí v ní bojovat všichni v první linii každý den a to, abychom pracovali o prospěch Evropy i ve prospěch lidstva. Děkuji Europos parlamento e, pirmininkui ponu Antonio Tajani. Děkujeme, pane předsedo Evropského parlamentu, pane Antonio Tajani. Chtěla bych poděkovat za toto úvodní slovo a nyní bych ráda dala slovo paní Věře Jourové, která je komisařka zodpovědná za spravedlnost a rovnost mužů a žen. Vážená paní předsedkyně, vážení Poslanci, poslankyně, dámy a pánové, vyslechli jsme si velice pozbuzující slova pana předsedy Evropského parlamentu, pana Tajany. Já bych ho chtěla podě- poděkovat za ta slova, která pronesl, byť v tom virtuálním eh, prostoru. A jsem ráda, že pan Tajany se nebojí eh, příslu- nějaké zvětšené úlohy žen, takže může sloužit jako takový dobrý vzor. Všichni eh, říkáme, eh, že Mezinárodní den žen je velice dobrá příležitost, jak oslavit úspěchy žen v různých odvětvích života. A také je dobré si zapamatovat nebo vzpomenout si na to, že eh, i když i zde v Evropě ještě jsme nedostáhli rovnosti mužů a žen, ušli jsme dlouhou cestu, ale zatím ještě stále nejsme v cíli. Ženy zůstávají nedostatečně zastoupeny na pracovním trhu, mají nižší platy, nemohou dostatečně um, budovat svou profesní kariéru a také je zde stále násilí proti ženám, také jsou zde problémy v té digitální sféře. A proto jsem velice ráda, že jste si vybrali právě téma, jaké jste si zvolili na dnešní jednání a také děkuji, že jste mě pozvali, paní předsedkyně. Můžeme říci, že informační a komunikační technologie přináší nové příležitosti jak pro vzdělávání, tak pro pracovní trh, přináší eh, různá řešení třeba i pro flexibilnější a rozmanitější způsob využívání práce, pro různé jiné pracovní režimy. Nicméně jsou zde dvě hlavní eh, problémy v Evropě. Za prvé nedostatek odborníků na IKT a také veliké, um, veliká vlastně mm, níz, velice nízké za, m, mm, zastoupení žen v této oblasti. Máme zde také speciální zprávu, která se nazývá EGAP, eh, pardon, institutu EGAP tam se hovoří, že vlastně eh, žen je pouze asi jedna pětina, když se podíváme na eh, všechny eh, absolventy oboru IKT. A navíc ta, tak, to číslo klesá, dokonce ani mladí lidé nevyužívají tyto příležitosti. Výzkum EU také ukázal, že pouze 17 téměř 8 milionů zaměstnanců, kteří jsou v IKT, jsou ženy. A aby to bylo ještě horší, tak se ukazuje, že ženy často odcházejí z těch když už se dostanou na ta místa v IKT, takže nejčasto odcházejí kvůli rodinným um, záležitostem a to vlastně vede ke snížení 16 milionů eur v této sféře. Není to tak, že by ženy nebyly dostatečně kompetentní nebo neměly zájem. Víme, že mezi eh, základními eh, dovednostmi eh, nejsou žádné rozdíly mezi muži a ženami. Dám vám příklad. V Evropské unii v roce 2016 to bylo tak, že 46, 46% z jednoho milionu účastníků eh, byly ženy nebo dívky. A takže se ukazuje, že ženy mají opravdu velký, jasný zájem o tyto otázky. Existuje však eh, Um, segregace na základě pohlaví ve vzdělávání a to také vede k tomu, že je nedostatek žen v těchto uh, profesích IKT. Takže potřebujeme posílit postavení žen uh, v této oblasti, protože to navíc jde i celkově se zlepšování postavení žen. Uh, na tabulce indexu rovnosti pohlaví je Evropská unie na 66. místě. Z, chceme dosáhnout ale Mm, opravdu rovnosti žen, mužů a žen ve celé společnosti. A proto jsem také i z toho důvodu mm, zavedla několik iniciativ, které by mohly přinést skutečná zlepšení. Velice důležitá otázka, které se věnujeme, je rovný přístup k ekonomickým zdrojům. Nejedná se pouze o to, aby ženy měly ekonomickou nezávislost, ale je to základní podmínka pro, to, pro ekonomický růst, prosperitu a konkurenceschopnost. Ten pokrok je mm, pomalý, navíc je zde stále ještě, jsou ty, ty rozdíly v zastoupení na pracovním trhu a v platech jsou eh, stále stejné, vlastně stále to přetrvává, takže musíme se při, připojit k akci. Eh, v listopadu 2017 jsme řekli, že opravdu chceme ukončit eh, ty rozdíly v odměňování. Připravili jsme akční plán pro boj s rozdíly v odměňování, který by vlastně měl být dokončen do roku 2019. Je tam 20 takových hlavních akcí, které jsme um, řekli, chceme tedy zaprvé také zlepšit eh, větší, nebo chceme zvýšit počet žen v IKT a myslíme si, že to také může eh, přispět k tomu, že se sníží ty rozdíly v odměňování mužů a žen. V dubnu 2017 jsme také přinesli nové iniciativy, které by měly zlepšit rovnost mužů a žen na pracovištích, například tím, že se zlepší eh, rovnost, že se zlepší um, rovnováha mezi pracovním a soukromým a rodinným životem. Je důležité, aby lidé mohli lépe um, mm, sladěvat svůj pracovní a e, rodinný život. Také chceme podporovat uh, toto ve všech sférách ve firmách a chceme také rovněž i podpořit sociální partnery a vlády, aby zapojili tyto myšlenky do svých rozhodovacích um, procesů. Komisařka Gabriel, má kolegyně, bulharka, také dnes eh, později vás eh, podrobně informuje o tom, eh, jak, co komise všechno činí v tom, aby zabránila segregaci na základě pohlaví ve vzdělávání, což je takový hlavní důvod, který pak vede k nedostatečnému zastoupení žen v profesích IKT. Zároveň se však musíme věnovat další výzvě, která se týká digitalizace. Je to násilí a sexuální obtěžování na internetu vedené proti ženám a dívkám. Takže máme zde program Bezpečnější internet a také studie EU eh, e Kids eh, online. Ukazuje se, že od roku 2010 eh, narůstlo ze 13 na 17 mm, různý ehm, narostly tyto problémy, zejména mezi Eh, teenagery, je tam větší eh, pravděpodobnost toho, že při užívání internetu eh, budou, dojdou nějaké újmě. Evropská komise chce také reagovat na toto násilí obecně, na takové násilí páchané na základě pohlaví. Díky kampani MeToo lidé také berou více vážně tyto otázky sexuálního obtěžování a násilí. Um, oběti a poškození by jsou více vyzýváni k tomu, aby informovali o tom, co se jim stalo, uh, aby se to... Um, já bych chtěla ještě z, posílit naše úsilí o uh, odstranění na všech forem násilí páchaných na ženách. Máme zde také istambulskou úmluvu. Já bych chtěla poděkovat Evropský parlament za to, že nás podporuje v, těch, v tomto úsilí. Takže spojíme síly, abychom krok po kroku pokračovali v tom, aby se rovnost žen a mužů stala realitou i v té digitální sféře a také i v oblasti sdělovacích prostředků. Dámy a pánové, já bych vám na závěr chtěla popřát, aby dnešní konference byla úspěšná a také vám přeji vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen. Eh, děkuji vám, paní komisařko. Velice vám děkuji za tu neustálou kvalitní spolupráci a souhlasím s vámi, že musíme spojit síly tak, abychom pokročili v oblasti genderové rovnosti. Velice vám děkuji a nyní je pro mě velká čest zde přivítat výjimečné ženy. A vítám zde režisérku filmu sufražetky Saru Gavron a paní Pilar Ivardo, zakladatelku festivalu Mad Women. A nyní tedy dávám slově paní Savře Gavron. Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Já dělám filmy a proto to pojmu z tohoto aspektu. Vy znáte více věcí o dost, ostatních médií. Trvalo to docela dlouho, než jsem získala hlas a byla jsem vyslyšena. A nyní, když už ho mám, tak nebudu umlčena. To řekla Madlen Obrajtová. A myslím, že eh, letošní rok je rok, kdy ženy nejsou umlčované. Mnohé se změnilo v mém, v mé oblasti médií ve filmu. Když jsem opustila filmovou školu, tak asi 90% filmů eh, dělali muži. 20 eh, let později, letos, asi 90% filmu nadále dělají muži. Ale máme zde určitou příležitost, které se musíme chopit. Jak už zde zaznělo, je důležité posilovat postavení žen ve filmu a médiích, protože to není jenom zrcadlo naší kultury, ale také ji ovlivňují. A jak už zde zaznělo, média eh, hrají roli při vytváření světa, kde je větší rovnost a můžeme věci měnit. Když jsem vyrůstala, tak jsem si neuvědomovala, že vůbec by mohla být žena režisérka. Proč? Ty filmy, na které já jsem se dívala, také nerežírovaly ženy. Neměla jsem zde žádný ženský vzor v oblasti filmu. Ale měla jsem osobní vzor. A byla to moje matka, která je zde dnes mezi námi, která eh, působila Eh, přímo v občanské společnosti a potom se dostala i do komunální politiky v Londýně a byla pro mě velkou inspirací. Zjistila jsem, že jsem kreativní, hledala jsem způsoby, jak se tomu věnovat. A když mi bylo 20 let, tak jsem objevila eh, různé režisérky. A to pro mě byla opravdu velká změna vidět, jak se ženy mohou vyjádřit ve vizuálních médiích. Když jsem opustila filmovou školu, tak jsem sněla o tom, že natočím dvoumetrážní film si fražetky. Vidíte také titul z filmu na mém tričku. A bylo to totiž téma nejvýznamnějšího politického hnutí 20. století, kde byla řada důležitých postav. A také to vlastně rezonovalo s děním ve světě, ale zatím o tom ten film natočený nebyl. A když jsem eh, hovořila s filmovými aktéry, tak eh, producent říkali, film o ženách a o politice. Jak bychom to Eh, mohli vůbec prodat. Co kdyby tam byly policejní honičky, různé exploze? No to už ten zájem trochu zvýšilo. Ale trvalo to ještě nějakých deset let, než ten zájem začal být opravdu skutečný. Pomalu, ale jistě možná díky eh, internetu jsme byli svědky eh, mnoha žen a ženských hnutí, které se začaly jasně vyjadřovat k dění. Ale byla zde ještě řada dalších překážek, které bylo třeba překonat. Mnoho hereček mělo zájem hrát roli, ale potřebovali jsme tam i nabrat eh, eh, muže do vedlejších rolí a jejich agenti říkali, no to není, není žádná pořádná role, on tam jen tak odpovídá na něco. A tak jsem říkal, vítejte, to je přesně svět hereček, jaký tu je posledních sto let. Ale podařilo se nám získat tady i mnoho skvělých herců. A mnozí byli překvapeni, když začali eh, působit na place, protože říkali, že nikdy nebyli na takovém place, kde bylo tolik estrogenu. A bylo tam opravdu velice mnoho žen zapojených eh, ve všech možných eh, rolích psaní scénáře, režie dalších. Byly zde i další překážky, s nimi jsem se setkala jako žena, která musí bojovat, aby se opravdu mohla prosadit a někdy to za to ani nestojí. Chtěli jsme například film eh, pustit eh, v britském parlamentu a řekli jsme, že potřebujeme přístup. A řekla, že filmy se tam ještě nikdy eh, nepouštěly, ani Mission Possible tam nepustili. A tak jsme si řekli, musíme působit jako sefražetky a e, usilovat, usilovat, než to odsouhlasí. Nakonec parlament řekl ano, ale vyžádal si bližší detaily. Řekli jsme, že chceme zemít 200 e, umělců, e, konů a e, na, na dvoře parlamentu. Nakonec e, souhlasili, takže Eh, byly tam eh, všechny eh, herečky z toho filmu a dostali se do této instituce, která ženy v mnoha ohledech v posledních letech utiskovala. A ukázali jsme tedy, že zde změna je možná. A byly možné i další změny. Vidíme po roce hrozby pro liberalismus. A v roce 2017 se objevila různá hnutí jako Minitu a Times Up a spojují ženy napříč eh, spektrem různých odvětví. Musíme zde dosáhnout opravdu feminismu bez hranic. Chceme, aby eh, nejchudší ženy se dočkaly stejného ocenění jako nejbohatší eh, muži a chceme bojovat Eh, proti umenšování žen v médiích. A já, protože eh, působím ve filmových médiích, na to budu poukázovat, jak dlouho to jenom půjde. Takže aby se vrátila k výroku Madeleine Albrightové. Můžeme to dosáhnout, když nebudeme sticha. A abych to rozvedla ještě, když budeme jednotné a když budeme dělat pořádný hluk. A s tím hlukem eh, bych také chtěla ukončit svůj projev eh, citátem od Emily Pankhurst. Máte, když máte dvě miminka, mají eh, hlad a čekají na, na jídlo. Jedno je velice klidné a počká si, to druhé je velice nedočkavé, eh, neustále zve a všichni se z toho cítí špatně, než je nakrmeno a všichni cítíme asi, které dítě dostane jako první najíst. A toto je přesně také historie politiky. Musíte prostě neustále na sebe poukazovat, neustále se protlačovat do médií více než ostatní a nadělat více hluku než ostatní. Takže je to na nás, na všech, abychom nadělali a natropili více hluku než kdokoliv jiný. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Iš viso širdies děkuji. Pane. Děkuji vám z celého srdce. Paní eh, Saroka Vron, že jste eh, přišla mezi nás. Také vám chci poděkovat eh, za veškerou vaši práci a aktivitu, protože vaší prací jste prokázala, že režisérky mohou být stejně dobré jako režiséři. Přejeme vám hodně štěstí ve všech vašich eh, činnostech. A také jsem zde chtěla přivítat vaši matku. Nyní bych chtěla předat slovo zpěvačce a zakladatelce festivalu Mad Women Fest, paní Pilar Hurado. Prosím. Buenos días a todos ustedes. Eh, primero agradece... Dobrý den vám všem. Především bych vám chtěla poděkovat. Chtěla bych poděkovat předsedkyni eh, výboru FEM Evropského parlamentu paní Blinkevičute. Chtěla bych poděkovat paní komisařce Jourové. A chtěla bych poděkovat také Sáře. To je moje eh, přítelkyně a já jsem ráda, že je tady také. Nyní jste viděli eh, stručně, co to je Mad Women Fest. Všechny ženy z celého světa už řekly dost diskriminaci, dost násilí na ženách. Kampaně jako Me Too a Time's Up eh, také jsou takovým styčný body pro náš festival, protože um, náš festival je především taková myšlenka, takový sen, který se realizoval. Já jsem snila o tom, že zásadní je to, aby eh, ve světě umění měly ženy zásadní úlohu, protože um, ženy, které by zde byly jako vzor, těch je velice málo, je, jsou málo vidět. A je důležité, aby tyto úžasné ženy, které dokážou snít o jiném světě, které dokážou vytvářet jiný eh, vesmír, které eh, dokážou takto pracovat, tak aby byly takto vidět a aby otevíraly společnosti oči. Eh, a potřebujeme k tomu dostatečně být stimulováni, abychom to viděli, abychom mohli snít o velkém světě. Zasloužíme si tedy, aby byly vidět všechny tyto úžasné umělkyně a aby bylo patrné, že člověk může být jiný, že lze pracovat jinak a že můžeme budovat vztahy takovým způsobem, aby náš boj skutečně měl smysl a aby měnil všední život. To je důležité i pro eh, náš festival Mad Women Fest. My chceme spolupracovat eh, s muži, Eh, kterým současně si také z srdce poděkovat za jejich spolupráci. Chceme spolupracovat se všemi muži a ženami, kteří a které usilují eh, o rovnost. Muži a ženy se rozhodli, že společně uspořádají tedy Mad Women Fest. Jde o ženu, která je schopna se podívat do jiné perspektivy, do nového světa. A a eh, to jsou někdy takové ženy, může se říct i šílené ženy, ne, které takto sní a hovoří o svých snech. Co se týče špatné eh, interpretace žen, je zapotřebí, eh, aby se zhodnocovaly eh, hodnoty žen i v umění, aby byly doceněny. Ve všech jednotlivých eh, uměleckých eh, dílech či představeních eh, dáváme hlas ženám, těm, kdo hlas neměli. Je zapotřebí dát hlas všem těmto sociálním situacím, které se dějí. A pak je snadnější spolupracovat lidmi, když můžete hovořit k jejich srdci. Já mluvím o empatii, protože právě empatie nám pomáhá komunikovat e, s bližním. Příliš často v technologickém světě, který nám e, připadá, že se může dít e, cokoliv, je to často i svět, ve kterém mizí kontakty, protože technologie Technologie jen setrvává v tom hříchu, který jsme vyčítali společnosti už dlouhá léta předtím. Je zapotřebí počítat s lidmi, s osobami, dávat jim příležitost a, a předcházet e, tomu, aby problémy například s, podřízení, s podřízeností žen nebo s násilím na nich byly e, ponechávány stranou. Jsou to obrovské problémy, eh, o kterých je eh, třeba hovořit. Eh, ženy už na univerzitě, mm, ve škole cítí tlak ze strany mužů. Jediný způsob, jak vyřešit situaci, je mít empatii, protože ti ostatní, to jsme my, nezapomínejme na to. Segregace je jedno z velikých rizik digitalizace. Digitalizace totiž vede jedince, aby žil v nějakém jiném eh, alternativním životě jiném než je reálný život. V roce 2011 jsem se účastnila divadelního představení, které eh, režirovala žena. A je opravdu paradoxem, že se muselo čekat roku 2011, abych něco takového eh, viděla. Eh, teď se děje něco velice důležitého. Všechny ženy z celého světa se rozhodly, že dnes začíná eh, druhá část našeho života a je zapotřebí něco změnit. A také umělci se snaží něco změnit. A s tímto prohlášením bych chtěla také připomenout všechny ženy, které usilovaly o změnu e, světa, tedy když jejich práva byla ještě ponechána velice stranou, bojovali za rovnost a je e, zapotřebí toto docenit. E, dnes nám to mohou připadat zcela běžné věci, ale oni tehdy za ně bojovali. Tyto ženy Eh, a já bych chtěla připomenout eh, eh, Pilar Urbaněz, což je jedna ze třinácti růží, která zemřela proto, aby bojovala za demokracii ve Španělsku. Za diktatury. Pracovala v odboji a hodně bojovala za svobodu. Já jsem ji poznala jen podle jména. Nesetkala jsem se s ní, protože žila přede mnou. ale musíme si připomínat historii, abychom neopakovali v našem světě chyby z minulosti. Medwomen Fest by neměl být ten španělský festival, tak jsem to nemyslela. Měl by to být celoevropský festival, protože jen za jeden ročník se podařilo tomuto festivalu um, ukázat eh, svůj potenciál. Byl oceněn eh, eh, ve Španělsku, um, sledovali také OSN a připomínalo hodnoty včetně udržitelného rozvoje. A já bych si přála, aby tento festival se rozšířil po Evropě, aby měl evropský rozměr. Jednou ehm, z kvalité Evropy je umění. A umění by také mělo být symbolem účasti žen, protože účast žen eh, se musí lépe projevovat i v, um, ve světě umění, ve světě umělců. Já bych ráda letos ocenila na festivalu dvě vynikající výjimečné ženy. Paní Blinkevičute, předsedkyni tohoto výboru a paní Jourovou, komisařku. To jsou mimořádné vítězky tohoto festivalu, protože to, co oni dělají pro ženy, je výjimečné. Mají zde opravdu výjimečnou úlohu. Je to například uh, Istanbulská umluva, o které hovořila paní komisařka Jurová. Ehm, to jsou věci, které musíme uznat mm, z ohledu jak politického, tak eh, sociálního. A já doufám, že se brzy uvidíme v Berlíně a že eh, každý rok budu moci v nějaké eh, zemi Evropy organizovat festival. Evropa je kolébkou svobody, demokracie a taky žen a mužů, kteří bojují v tomto světě eh, za budoucnost. Ještě bych vám chtěla říct mnoho dalších věcí, ale bohužel mám na to málo času. Mnozí se mne ptali, zda bych mohla zaspívat na konec eh, svého příspěvku. možná. Dnes si připomínáme například eh, stoleté výročí Rosínyho, je to významný den. A on napsal jedno dílo, které připomíná úlohu ženy. Hovoří o světě, který má být takovým světem, o kterém my sníme. A Já bych ráda tedy uzavřela eh, svůj projev tím, že poděkuji za všechno, co eh, se děje eh, pro ženy. A bez nás se změní zpět. Lo vincirò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 širdies děkuju. E, Výborně. Z celého srdce vám děkuji, paní Churádo. Vy jste prokázala svůj talent a a schopnosti, tuto obrovskou moc, kterou, obrovskou sílu, kterou vidíme v ženách, eh, sílu umění, která nás všechny může spojit a může ukázat to, že rovné příležitosti mohou být realitou. Děkujeme vám opravdu z celého srdce a přeji vám eh, hodně štěstí, všechno nejlepší, hodně úspěchů pro váš festival. Jsem přesvědčena, že bude cestovat nejen po Evropě, ale po celém světě a tak to bude šířit ty pravé hodnoty. Děkuji vám mnohokrát. Tedy a ještě bych ráda, eh, vážení kolegové, poděkovala všem našim řečníkům z úvodní části eh, naší konference, paní komisařce, paní režisérce a eh, paní pěvkyni. A tímto tedy byla ukončena úvodní část a přejdeme k panelovým diskuzím. Jsem velice ráda, že zde mohu mm, předat eh, předsedání panelům a proto bych chtěla eh, požádat, aby, aby přišli účastníci prvního panelu, to je paní europoslankyně Liliana Rodriguez z Portugalska, ta bude moderovat první panel, paní Gülsün Bilgehan, eh, členka parlamentního zhromáždění Rady Evropy a paní Michaelu Šojdrovou, europoslankyni. Naše eh, tři panelové diskuze se budou věnovat následujícím tématům. Ženy vytvářející, utvářející média, eh, ženy a digitální inkluze a eh, ženská hnutí v digitální éře. Nyní tedy zahájíme první panelovou diskuzi jen po velice krátké pauzičce, aby, se, mm, aby mohli zajmout místa eh, členové dalšího panelu. Bom dia. Bonjour. We will begin the first panel. Ráda bych vám všem popřála také dobrý den, dobré dopoledne. A chci říct, že zahájíme první panel. Přivítáme paní Gülsün Bilgehan, která zasedá v parlamentním schromáždění Rady Evropy. A také zde vítám paní Michaelu Šojdrovou, která je europoslankyní a je autorkou zprávy, která se nazývá Rovnost žen a mužů v odvětví médií v Evropské unii. Pokud mi dovolíte, přejdu do své mateřštiny, do portugalštiny. Pokud chceme vytvořit eh, společnost, kde jsou si všichni rovni, tak to je vlastně jedním z takových úkolů demokratické společnosti. A Velice důležitou roli v tom hrají také média a mají také jedinečnou úlohu v tom, jak vytvořit společnost, kde jak muži, tak ženy mohou požívat stejných práv. Média mají totiž možnost propagovat různé eh, nové eh, iniciativy a reformy, anebo to urychlit, anebo naopak mohou klást překážky a mohou to všechno zpomalovat. Vidíme stále, že ženy jsou eh, diskriminovány, že jsou zobrazovány stereotypně, že jsou zde stereotypy v této oblasti. Ne, ten, to prostředí médií je stále dominováno muži, zastoupení žen, jak, eh, jak mezi reportérkami, tak mezi odbornicemi v médiích je nižší. Simone de Beauvoir jednou řekla, to že budu parafrázovat, že si musíme uvědomit, že svět médií je svět, který vždy patřil mužům. Takže nejprve si to musíme uvědomit a za druhé si musíme se z toho poučit a analyzovat a naučit se analyzovat obsah eh, prostřednictvím těch různých genderových pohledů. Pokud chceme vyvážit zastoupení žen a mužů, potřebujeme pozitivní diskriminaci, potřebujeme určitá přechodná opatření. Nemůžeme se tomu vyhnout, pokud chceme opravdu odstranit nerovnost, která existuje v těch eh, vyšších prstvách. Dále potřebujeme posílit regulativní systém, jak na národní, tak na evropské úrovni. Eh, musí tam patřit i různé standardy, kritéria, která se týkají eh, obsahu médií, o tom, jak se informuje o různých věcech v médiích. Také bychom měli přemýšlet i o různých sankcích. Eh, musíme se podívat i na oblast vzdělávání, a je třeba zavádět takové politické koncepce, které eh, prosadí lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým a rodinným životem. Musíme také um, vlastně trestat eh, násilí eh, k, na ženách, které je i v těch médiích. Dále musíme podporovat také mediální gramotnost na všech vrstvách vzdělávání a školství. Opravdu pevně věřím tomu, že média mohou výrazně přispět k změně postojů a přístupů lidí ve společnosti. A také se domnívám, že Evropský parlament může a také vlastně dělá vše, co může, aby dosáhl, aby pomohl dosáhnout tohoto cíle. Děkuji. Nyní přejdu do angličtiny a ráda bych eh, nejprve vás informovala o určitých technických věcech. Budeme dnes používat různé eh, mm, technické pomůcky, které nám eh, pomohou oživit diskusy. Takže za prvé, můžete o této eh, akci informovat eh, prostřednictvím Twitteru, použijte prosím hashtag i2tvd2018. Za druhé, budeme využívat speciální nástroj, který se nazývá Slido. Já jsem si nebyla úplně jistá, jak se to vyslovuje. A díky tohoto, tomuto nástroji se mohou i posluchači vyjadřovat v různých anketách a můžou také klást otázky uh, našim panelistům a panelisté na ně odpoví, pokud tam bude dostatek času. Pokud máte smartphone, tablet nebo laptop, tak stačí, pokud se nalogujete na adresu sli.do a pokud tam mm, vložíte kód i2tvd2018, nechám vám pár vteřin, takže je to sli.do a kód i2tvd2018. Poprosím vás, abyste zkusili tuto aplikaci použít, abyste se do ní zkusili nalogovat. Funguje to? Tento nástroj umožní našim posluchačům reagovat na různé anketní otázky, na témata, o kterých dnes budeme hovořit. Na začátku každého panelu mm, zveřejníme anketní otázky, na které můžete odpovídat. A na konci každého panelu vám moderátor řekne, jaká je odpověď, eh, která eh, vyšla z výsledků různých výzkumů. Takže teď si vyzkoušíme takové dvě první anketní otázky. První otázka zní, z jaké země pocházíte? Je to otázka, mm, na kterou tedy můžete odpovědět libovolně, takže prosím, mm, napište název země, z níž jste mezi nás zavítali. Dám vám na to pár vteřin. Mhm, takže vidíte na snímku, že se vlastně ten výsledek objevil v takové formě takové množiny zemí a vidíme, že opravdu dnes jsou zde lidé z mnoha zemí, zde velká rozmanitost. Druhá otázka zní, Jakou organizaci zde dnes zastupujete? Je to otázka, na níž je výběr z několika možností, takže prosím, vyberte jednu z možností, která je na snímku. Evropský parlament, vnitrostátní parlament, média, nevládní organizace, jiné univerzity nebo jiné akademické ústavy. Hmm, takže ukazuje se, že většina návštěvníků je z Evropského parlamentu, ne, přirozeně, a opět vidíme, že výsledky se hned ukazují zde na monitoru a můžete rovněž eh, klást otázky panelistům. Chtěla bych ještě říci, že poslanci vnitrostátních parlamentů eh, mohou, eh, vys, mm, mohou položit svůj dotaz tím, že ho napíšou na speciální formulář a europoslanci mohou klást otázky tím, že zvednou ruku, že se přihlásí a tím tedy je také, mm, se tedy můžeme eh, mít zde více těch přínosů. Také můžete kliknout na symbol palec nahoru, který je na straně Eh, otázky, která se vám líbí a otázky, které budou, které budou nejpopulárnější, které budou mít největší počet těchto kliknutí, budou nakonec odpovězeny panelisty, pokud budeme mít dost času. Takže jsou zde dvě takové základní jednoduché otázky. Za prvé, jak se domníváte, že by ženy měly být zobrazovány v médiích? A druhá otázka, Eh, jak si myslíte, že můžeme zlepšit přístup žen k novým technologiím? Takže prosím, buď hlasujte pro otázku, kterou, které dáváte přednost, anebo můžete také položit úplně jinou otázku na toto téma. Já doufám, že s radostí budete používat a se zájmem budete používat tento komunikační nástroj během těchto panelů. Během prvního panelu budeme mít vlastně dvě takové ankety a výsledky budou eh, zveřejněny na konci. Takže první otázka, na kterou eh, se vás ptáme, jaké eh, bylo procento reportáží, jejichž autorkami byly ženy v médiích po celém světě v roce 2015. Takže buď 13% nebo 37% a nebo 65%. A druhá otázka, na níž se dozvíme odpověď na konci panelu. E, jaké bylo podle vás e, procento filmových hrdinek ve stovce nejnavštěvovanějších filmů v USA v roce 2016, e, které mělo na sobě oblečení, které nějakým způsobem vyzývavě odhaluje, odhalovalo jejich tělo? Za prvé buď 10,9%, nebo 25,9% a nebo 50,7 a pokud eh, někdo, kdo nás třeba sleduje přes webstream, má také otázku na paní Bilgehan, tak prosím, napište tu otázku buď na sly.do, anebo mm, označte mm, otázku, kterou, na kterou byste rádi slyšeli odpověď a paní Bilgehan se pak na to bude snažit odpovědět i na otázky, které položí veřejnost. A teď bych ráda dala slovo paní Gülsün Bilgehan, která zasedá v parlamentním schromáždění Rady Evropy. Prosím, máte slovo na sedm minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych vás pozdravit za eh, parlamentní zhromáždění Rady Evropy. A je eh, to pro nás velice důležitý den dnes, 8. března. Já jsem velice ráda, že zde vidím, eh, že eh, eh, mnoho výborných myšlenek už zešlo a chtěla bych poděkovat paní Kurado a dalším. Každého 8. března pro nás všechny je to takový den, eh, ale pokaždé si také musím vzpomenout na to, že rovnost mezi ženami a muži je stále ještě cílem, kterého je třeba dosahovat. Název mé prezentace by tedy mělo dnes být ženy utvářející média. Eh, a samozřejmě mě napadají určité otázky. Jsou to skutečné ženy, kdo uh, um, utvářejí média, anebo to jsou spíše média, která utvářejí ženy. To jsou otázky, na které bohužel známe odpovědi. Ve všech členských státech Rady Evropy, to je 47 zemí, eh, ženy jsou jasně nedostatečně reprezentovány ve všech typech médií, zejména pokud se jedná o eh, vedoucí pozice, a o místa, na kterých se rozhoduje. Je tu jakýsi skleněný strop, který jim brání eh, v kariérním růstu ve všech eh, sektorech hospodářství. A ten platí i pro média. A Přesto ženy eh, pracují všude, jsou ve válečných zónách, v humanitárních krizích, ehm, ve investigativní žurnalistice často riskují svůj vlastní život, ne, jako to je například v případě novinářky Daphne Caruana Galize na Maltě nebo jinde. A je zapotřebí říci, že to je žena, která nehledě na rizika dále pokračovala v novinářské práci. A jsou tu jiné ženy, novinářky, které pracují v jiných eh, sektorech, eh, například ve, eh, v investigativní Eh, sféře. To bylo právě patrné na, na smrti paní Dafne Caruana Galicia a je zapotřebí, aby se její umrtí ještě vyšetřilo. Eh, ženy, které pracují v médiích, eh, nemohou uniknout nespravedlivé realitě nerovných mest mezi jednotlivými aktéry mezi muži a ženami jsou často placeny méně než muži na témže místě. A e, podobně o tom hovořila paní Carrie Grassy, e, redaktorka, šéfredaktorka BBC, která se vzdala své funkce proto, aby poukázala na tajnou a nelegální mzdovou e, kulturu, která panuje v britské televizi. A díky tomuto gestu se eh, o tom začalo eh, hovořit. Eh, nesmíme zapomínat, že je třeba hovořit o tomto rozdílu ve mzdách mezi novináři, protože ženy mají o 16 méně než muži v takovýchto případech. A například v Belgii je to 24 kde je 30 novinářek většinou ale bývá v novinařině 40 novinářek. Ženy opouštějí profese tedy ehm, i proto, že mají nejisté pracovní smlouvy. Ehm, mnohem méně než muži jsou tě ženy zaměstnávány na plnou pracovní smlouvu, na dlouhodobou pracovní smlouvu, a je zapotřebí zajistit jejich rovnost. Ehm, i e, kariéra pracovní žen je kratší než mužů, protože e, ženy mají e, děti, jsou doma s dětmi a chodí na eh, rodičovskou eh, dovolenou a je těžké postarat se o rodinu a současně pracovat jako eh, novinářka i v digitální éře, protože práce v redakci neznamená jen sedět v kanceláři, ale znamená to také pracovat i po pracovní době. Novinářky tedy jsou Eh, také obětí eh, šikany. Eh, ano, muži také trpí takovýmto chováním, nicméně pro pro ženy má tato šikana ještě určité charakteristické rysy navíc, například misogyní šikana. Dochází také k fyzickému násilí polovina žen už e, zažila sexuální šikanu a e, tři čtvrtiny zažily výhrušky tohoto typu. Co se týče podreprezentace žen, tak je jasné, že dochází e, k nerovné situaci. Šíří se stále stereotypy a předsudky, které jsou přítomny v naší společnosti, v médiích a uh, Eh, mají své kořeny a nadále přetrvávají. Eh, ženy jsou méně viditelné než muži a když už jsou viditelné, tak eh, se jim svěřuje spíše tradiční úloha a oceňuje si spíše jejich krása, mírnost, schopnost všechno odpouštět. Ano, my ale máme i jiné vlastnosti a dovednosti. Není náhodou, že Istanbulská umluva, o které se hovořilo, je právním nástrojem, který je nejkompletnější na světě a je připravený tedy Radu Evropy eh, k tomu a Evropský parlament také. Mm, o tom eh, eh, diskutoval tedy tato úmluva, je zaměřena prevenci a boj proti násilí na ženách a obsahuje konkrétní ustanovení ohledně úlohy v médií. Eh, podpisem této úmluvy se tyto jednotlivé strany zavažují, zavazují k tomu, že i v technologii informat politice, v komunikační sféře, v médiích budou eh, respektovat svobodu projevu a nezávislost žen a eh, možnost účastnit se přípravy a realizace politik a vytváření eh, hlavních lidí a autoregulačních norm tak, aby se předcházelo násilí na ženách a aby se posiloval respekt důstojnosti žen. Já jsem také tureckou eh, poslankyni. Eh, Turecko je země, kde novinařina je skutečně eh, složitá. A také bych chtěla, chtěla jmenovat skupinu Duan, kterou, která je vedena čtyřmi ženami. Ty jsou velice aktivní a vedou celá léta kampaň eh, bojujíce proti násilí v médiích, snaží se angažovat veřejnost, informovat veřejnost, eh, eh, pomáhat obětem násilí a velice to napomohlo k tomu, aby si lidé více uvědomili existenci tohoto problému a pochopili. Chtěla bych také hovořit o příkladu Islandu, což je jednou z nejrovnostářtějších zemí na světě. V roce 2016 byl uspořádan Národní eh, den eh, žen eh, v médiích a rádio a televize na Islandu většinou mají interview s 38% žen a ostatní jsou muži, zatímco na světě to je 25% žen a zbytek jsou muži. A v průběhu tohoto jednoho dne, tedy v, pros- v říjnu 2016, schválně obrátili toto procento. A to je příklad, kterým by se měly řídit i další země. A na závěr bych ještě ráda zmínila další eh, linii eh, tohoto boje. Je zapotřebí bránit se sexistickému jazyku eh, a eh, političky, bohužel, jsou stále ještě více exponovány takovémuto jazyku než eh, muži eh, obsah, který eh, je násilný nebo sexuální, snižuje úlohu žen a je zapotřebí bránit se tedy proti sexistickým projevům. Také je zapotřebí zvrátit takovouto tendenci, je zapotřebí proto investovat do vzdělávání, do eh, informačních technologií, do eh, vědy v tom smyslu, aby eh, ženy mohly skutečně vidět, že mají rovnost příležitostí a mohou pracovat v různých oblastech. Dámy a pánové, paní předsedkyně, neexistuje zde jasný, jednoduchý recept na eliminaci diskriminace a nastolení rovnosti. Je zapotřebí pracovat na mnoha úrovních, mnoha různých směrech a je tedy zapotřebí mnoha různých zpráv, eh, doporučení a usnesení různých orgánů evropských institucí Rady Evropy a také k tomu potřebujeme patřičné zákony, politiky a eh, národní plán naše eh, země Turecko bylo první zemí, která podepsala Istanbulskou umluvu, ale výsledky vidíte. Nestačí jen podepsat a ratifikovat, je zapotřebí také aplikovat a Víme, že tedy uběhl další eh, rok a rovnost žen stále ještě zůstává cílem, jehož nebylo dosaženo a proto je zapotřebí na tom dále pracovat. Eh, možná jste viděli film The Post, který hovoří o eh, každodenním životě Washington Post, o odvážné ženě, které se podařilo pokračovat ve své práci, eh, nehledě na veškerý politický tlak, ve Washington, který byl vynakladan na Washington Post. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Thank you, madam. Děkuji, vážená paní, za vaše slova. A nyní máme 20 minut na rozpravu, protože už máme trochu spoždění. Dámy a pánové, mám zde z Maďarska Marta Matraj z Maďarského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení účastníci, vážené účastnice. Je pro mě velice důležité to téma médií, které dnes probíráme. Odborníci na psychologi říkají, že média mají velký vliv na eh, psychický vývoj dětí. Rozhlas, televize, tisk, reklama, plakáty, všechny nás zaplavují informacemi, může to mít různé dopady na lidi. Šíří se internet, mění se celé to mediální prostředí. A nejvíce jsou vystavováni mladí lidé, média jsou schopná je ovlivnit. Přehnané používání sociálních sítí může vést k mentálním nemocem. V roce 2016 Maďarsko přijalo digitální strategii pro ochranu dětí. A je tam mm, významná priorita pr- právě op- opatřením na ochranu dětí a e, předsedkyně e, mediálního združení e, v naší zemi také vytvořila zprávu o zastoupení žen v oblasti televize. A ukázalo se, že v maďarských médiích jsou ženy zobrazovány podle genderových stereotypů. V roce 2017 podíl žen v řídících řadách veřejnoprávních médií bylo 24%. Bohužel zastoupení žen v celoevropském měřítku je velice nízké. Ženy jsou schopné přivodit pozitivní změnu v médiích, mohou upozorňovat na to, že potřebujeme silné rodiny, silná společenství a silný národ můžou vybudovat jenom silné rodiny. K tomu jsou zapotřebí e, fyzická, psychická i materiální jistota. A to my můžeme jako ženy zprostředkovávat v médiích, zřejmě v zemi, kde e, vládě záleží na rodinné politice, kterou podporuje e, i v oblasti silného hospodářství, důchodů, sociální politiky a nebo silné církevní nebo občanská společenství. A to si v Maďarsku představujeme společně s muži, protože jenom s muži si takovýto svět můžeme představit. Děkuji. Děkuji. Eh, prosím řečníky, aby mluvili o něco pomalejším způsobem, aby se stíhalo tlumočit. Z Kypru je tady Maria Aristanden z výboru pro lidská práva a rovnost mužů a žen. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, Média to je odvětví, kde vládne velká konkurence a celá ta kultura a prostředí vlastně proliferují mužské prototypy a umenšují ženy. Je to něco, co má dopad na všechny a má to dopad i na způsoby rozhodování. Analýza provedená Mm, na Kypru ukazuje, že opravdu pouze 19 osob zaměstnaných v médiích jsou ženy. V oblasti sociálních médií tento podíl je ještě nižší. Takže opravdu je zde velice nízké procentuální zastoupení. Co se týče názornění v, ve zprávách, tak například jenom 8% žen je aktivních takto uh, eh, tázáno v rozhlase a 30% v televizi. Je opravdu třeba situaci změnit, protože některé aspekty, například politických a ekonomických eh, aktivit země a způsobu, jakým je o něm referováno, je něco, co je v podstatě plně v rukou mužů. A dále pokrytí zprávami vypadá tak, že se spíše orientuje na muže. Je opravdu nezbytné, zde více diverzifikovat, aby zde opravdu nastala skutečná genderová rovnost v masmédiích. Nejenom v, co se týče třeba moderátorů a moderátorek, ale také to, co sdělují a komu to adresují. To je naprosto nezbytné. Také jsme přijali nejrůznější pozitivní opatření v této oblasti je třeba eh, sbírat informace a data týkající se způsobu, jakým jsou prezentovány zprávy, jakého jsou charakteru a kdo je prezentuje. A protože to opravdu výrazně ovlivňuje veřejnost i v oblasti role mužů a žen. Je nezbytné, aby zde existovalo takové skutečné bratrství na pracovišti, aby se překonaly eh, genderové rozdíly a bylo zde i rovnost odměňování. Děkuji vám. Nyní Dánsko. Zde kolega Erasmus Nord- Nordekvist. Prosím, máte slovo. Děkuji. Myslím si, že je opravdu velice důležité, abychom jenom o věcech nehovořili, neustále hovoříme o studiích a datech. My už máme řadu studií i údajů. Víme, jaká je eh, realita. Víme, že ženy jsou nedostatečně zastoupené jak ve světě kultury, tak médií, ale nyní potřebujeme skutečné kroky aktivní kroky. Když máme například veřejné financování, tak musíme požadovat rovné zastoupení mužů a žen. Eh, jak jsme zde dnes slyšeli, před 20 lety 90% filmů dělali muži a nyní je to také tak. Jak to můžeme změnit? Můžeme požadovat kvóty. To je způsob, Mm, pozitivního příkladu, a který takto vznikne a za 20 let nebudeme už ty kvóty potřebovat, takže bychom to měli nastudovat a přejít tedy potom ke skutečným činům. Děkuji. Mm, děkujeme. Ano, také s vámi souhlasím v otázce kvót. Nyní máme zástupce Norska z výboru pro kulturu a ženy. To, to je. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně médie. Hrají nesmírně důležitou roli v demokracii a naše společnost závisí na kritickém pohledu novinářů. Proto je zde velký problém, že je to dominantně mužské prostředí, protože zde potom chybí určitý kritický pohled, kritické duši a oči. A je to vlastně e, všude v mezinárodním měřítku. 80% ředitelů jsou muži. Je zde opravdu velká genderová nerovnost. Bude-li to takto nadále, tak ta nerovnost také bude pokračovat. To není problém jenom z hlediska produktů a služeb, které cílí jak na muže, tak na ženy, ale možná se tím také připravujeme o cené kompetence. A e, možná také se tím připraví o potenciální posluchače a čtenáře. Hmm, v médiích je třeba, aby působilo více žen, byla konkurenceschopná v digitální budoucnosti. Potřebujeme také více Eh, žen eh, v řídících pozicích. A také zde důležitý boj proti sexuálnímu obtěžování, stejně jako v jiných oblasti. Ehm, norské mediální společnosti udělaly analýzu sexuálního obtěžování a ukázalo se, že mladé ženy v médiích jim nejvíce hrozí eh, potenciální sexuální obtěžování dostávání žen do řídících pozicí je eh, důležité, je důležité také, aby média byla bezpečným prostředím pro práci. A dámy a pánové, povědomí to je něco jako mléko, vydrží vám několik dnů a pak se skazí a je třeba tedy to povědomí udržovat. Děkuji. Děkuji vám. Nyní bude mít slovo Rumunsko. Hm, děkuji. Děkuji, já budu trochu mluvit eh, francouzsky a možná i rumunsky. Chtěla bych eh, zde pozdravit všechny eh, hosty, všechny ženy. Já zde hovořím za výbor pro rovnost příležitostí. Ehm, rumunského parlamentu. Připomínáme si, že dnes to není den žen, ale den ženských práv. A boj za tato práva pokračuje dál. Abychom doběhli eh, těch eh, stovky let eh, utrpení a diskriminace. Proto je tak důležité, abychom si jeden den v roce toto připomněli, protože jiné dny v roce se o tom tolik nehovoří, proto je dobře, aby se o tom dnes mluvilo víc, ale především se o tom musí dělat víc. Eh, musí se proto jednat eh, celý rok, abychom tedy si nahradili ten to spoždění několika stoleté. A já bych ráda, aby zazněla také rumunština. Nacional european. Eh, v rumunském eh, národním kontextu a také v evropském kontextu jsou důležité věci, které si musíme připomínat. Rumunsko se snaží posílit účast žen na veřejném životě ženy často jsou méně placeny než muži. Často jsou obětí násilí a zneužívání a jsou méně zastoupeny v rozhodování. Bohužel jsou zde stereotypy a kliše, která přetrvávají. Ženy jsou často chápány jako ty, kdo mají být eh, v domácnosti, zatímco muž je živitel a je hlavou domácnosti. Eh, podle statistik vilniuských agentur ženy jsou méně často a méně dobře eh, zobrazovány eh, v médiích než muži. Eh, ženy jsou spíše prezentovány jako celebrity než jako experti. To lze změřit eh, například eh, tím způsobem, v jakých úlohách jsou ženy tedy znázorňovány eh, a jakým způsobem jsou oslovovány. V Rumunsku došlo ke zhoršení situace. Zastoupení žen například, co se týče absolventů vysokých škol a nebo ve vědecké oblasti. Včetně technických oborů univerzitních. Rumunsko má strategický program který je spolufinancován eh, evropskými fondy a zaměřuje se na zlepšení zobrazení žen v médiích. To znamená také účast občanské společnosti, různých organizací občanské společnosti a také zástupců podnikatelské sféry a e, pracujících. Došlo k pozitivním aktivitám e, ohledně zobrazování žen v médiích. Máme legislativu, v tomto směru máme agenturu pro rovné příležitosti, která uspořádala týden rovných příležitostí a pořádá jej od roku 2016 každý rok. Tímto způsobem se snaží vzdělávat mladé lidi. Mladí lidé se účastnili diskuzí organizovaných na 11 školách v Bukurešti. Eh, tyto diskuze byly vedeny eh, s umělci, novináři a dalšími význačnými osobnostmi. Ehm, mladí lidé takto mohli zhlédnout filmy eh, a upozorňovalo se také na domácí násilí, obchodování s lidmi bylo uspořádáno veřejné fórum pro studenty na toto téma, tedy na téma rovnosti příležitostí. Bohužel už nemáme více času, eh, říká paní předsedající. A eh, hodně bylo také provedeno ohledně Facebooku. Na závěr bych ráda eh, řekla, že vám přeji e, krásný a úspěšný den a také hodně úspěchů ve vašich projektech. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji. Opravdu musíme využít ten eh, čas. Teď se podíváme na využití technologií, co se týče eh, odpovědí na slajdu a ankety, co se týče té otázky, co je možné udělat, jak přespět. Děkuji za veškeré příspěvky. Já nyní přečtu eh, statistiky na ty první dvě Andrety. První otázka to se týče, kolik eh, procent tedy eh, zpráv je podáváno ženami v roce 2015. Je to, bylo to 37% od roku 2005. A odpověď na druhou otázku, co se týkalo těch eh, filmů a žen, které tam byly v svém odhaleně. Tak, to bylo 25,9%. Takže to úplně neodpovídá tomu, jak jste odpovídali. A co se týče otázek na slajdu, tak dá se, že nejpopulárnější otázka zněla. Je to trochu komplikované co si myslíte, že můžeme udělat proto, aby ženy byly ukazovány v pozitivním světle v médiích? Takže opět paní Bilgen, dostáváte slovo, abyste zareagovala. Oui, en fait, euh... no. ano, e, volič nebo také veřejnost e, reaguje podle zákonů e, nabídky a poptávky, takže zapotřebí, aby bylo přijato pevnější stanovisko žen občanek, které čtou noviny, kupují noviny, sledují média na internetu. Je zapotřebí, aby se vyjádřili a aby pozvedli hlas jako dítě, které začne eh, plakat, zatímco to, to druhé eh, dítě eh, vedle mlčí, takže to, hm, které začne plakat, o něj se zvedne zájem, začne se o něj dostarat. Takže zapotřebí, aby ženy takto dali zaznít svému hlasu a pak samozřejmě Rada Evropy, Evropský parlament o to usilují dlouho. Já už 15 let eh, ve Štrasburku. Eh, to úsilí možná někde byl eh, spatřen pokrok, ale víte, je to někdy krok vpřed a dva kroky vzad a někdy je opravdu zklamání vidět, že po tom všem, co jsme vykonali, co už vykonali naše babičky, babičky například v mé vlastní zemi, tak někdy vidíme upřímně, že moje že tedy moje babička nebo že babičky eh, byly pokrokovější než vnučky. Co se, co se týče eh, vztahu například ke, ke všem eh, lidem, a mám tedy hovořit jako členka rady Evropy a poslankyně je zapotřebí, abychom měli podporu. A uvědomujeme si, že zde je podpora jak ve Štrasburku na Radě Evropy, tak zde v Evropském parlamentu. Je zapotřebí mít takovou podporu. Já jsem velice ráda, že tady skutečně je rovnost, že je tu mnoho žen, které se účastní takovýchto zasedání jako to dnešní. A e, e, třeba, že samozřejmě je to více e, žen než mužů, tak je zapotřebí Eh, aby toto proniklo i dál do mm, sektoru médií, eh, kinematografie, hudby, dalších umění. Je, eh, je zapotřebí prostě dát ženám důvěru. Thank you so much, madam. Děkujeme. A nyní dostane slovo Michaela Šojderová, aby pronesla své závěrečné vystoupení, na které má tři minuty. Děkuji vám. Abych eh, uzavřela tento panel, chtěla bych především poděkovat našim eh, hostům a vám všem, kdo jste se zúčastnili naší eh, diskuze. Já jsem přesvědčena, že paní Kissimpilkeman, které bych také chtěla poděkovat za její příspěvek, a můžeme říci, že Rada Evropy a Evropský parlament eh, jsou sladěny na stejné eh, vlnové délce. A eh, přejeme si více přítomnosti žen v médiích, více zaměří na ženy ve společnosti, aby byly více viditelné a aby byly víc slyšet. V mé práci um, ohledně zprávy rovnost uh, uh, genderová v médiích v EU jsem vyjádřila přesvědčení, že média a také společnost uh, potřebují mít větší důvěru v ženy. A Mí kolegové z jiných politických skup překladali, předkládali mm, pozměňovací návrhy, jako paní Rodríguez, ta významně přispěla k t, ke konečnému textu této zprávy, abych jí za to chtěla poděkovat. Ženy jsou zranitelnější fyzicky i v práci a zpráva výboru FAM tedy ukazuje tento e, příklad a také předkládá možná řešení. Já bych se o tom měl slušně zmínit, já nechci všechno opakovat, ale 68 eh, absolventek žurnalist, nebo absolventů žurnalistiky jsou ženy. Ale jen 30% je v nějakých vyšších pozicích, takže tu opravdu vyvážená pozice mužů a žen není. Rozdíl mezi mzdami mužů a žen v médiích je 17%. A to není vyvážená situace ženy mnohem méně jsou citovány jako expertky anebo komentátorky. Jen kolem 17%, takže to není dost. Ženy mají e, také e, talent jako muži, ale e, obtížně jej prosazují. A hlavní eh, problém spočívá v nízké reprezentaci žen v médiích na eh, ve vedoucích postaveních, řídících eh, pozicích. Je zapotřebí zvažovat také, jakou to má hm, kulturu v organizaci, která často neumožňuje lepší sladění pracovního soukromého života. My nenavrhujeme nějakou novou legislativu. My chceme aby legislativa a, a zákony, které máme k dispozici, byly správně využívány. Máme už zde směrnici proti diskriminaci, směrnici e, o zaměstnanosti, směrnici e, o e, audiovizuálních prostředcích a další nové e, nástroje, jako je směrnice o Eh, vyváženosti eh, pracovního a soukromého života, o ní nyní diskutujeme v Evropském parlamentu, je zapotřebí podporovat eh, vzdělávání, školení pracovníků a také vyžadovat plnění interních pravidel, jak už se o tom hovořilo, také se dělit o svědčené praxe, například ta kampaň Například eh, sexistické eh, prasátko, což je kampaň česká proti sexistickým reklamám. To je takový dobrý příklad. Je zapotřebí si se dělit o zkušenosti a využívat zkušenost expertek. Zde v Belgii eh, se na tom také teď pracuje a média potřebují více žen a jejich vlivu. Je spousta velice odvážných žurnalistek. A já bych chtěla jen dodat k vaší otázce, jak můžeme tedy podpořit ženy e, tak e, my máme spoustu žen, které jsou velice známé, jsou to silné, velice silné ženy. Jako například e, zde naše řečnice, které jsme pozvali na tuto konferenci. Chtěla bych upozornit na eh, paní poslankyni tureckého eh, parlamentu eh, a ta ví a hovořilo se o tom, že je v Turecku mnoho novinářů zadržováno, je ve vězení, jsou to také ženy a například paní Nasišak, která byla odsouzena na doživotí z politických důvodů. Já vím, že situace tam je velice složitá, ale my musíme pozvednout náš hlas, abychom dosáhli jejich osvobození. Jsem hrdá, že se můžeme mezi námi podělit o zkušenosti, názory, přesvědčení a jsem a chovám naději, že naše práce e, přinese e, úspěch a bude pokračovat dál. A, a zde v Evropském parlamentu se tady cítíme dobře, protože je tu skoro 40 žen a je tu rovnost e, v vedení výborů v Evropském parlamentu i u e, místo předsedů výboru. Takže to je odlišná situace než tu, kterou známe z národních parlamentů anebo z jiných institucí. A já doufám, že budoucnost. Budoucnost ukáže, že tyto věci lze změnit i jinde. A děkuji vám všem za spolupráci a za přispění. Thank you, Michal. Děkujeme, Michálo. Jsem vám dala více času, jak vidíte. Tak ještě jednou velice děkuji paní Bilegen, Michále Šojdrové a vám všem. A ještě na závěr chci říci, že bojujeme za všechny ženy, které jsou utlačovány v tomto světě. A zvláště e, pro ženy v Etiopii, pokud učiníte toto gesto, jistě to pochopí. Tak, nyní předám e, slovo mm, Agněšce Kozlovské Rajevič e, z Evropského parlamentu, která moderuje druhý panel. Madam Commissioner, honorable members of... Vážená paní komisařko, vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci vnitrostátních parlamentů, Evropského parlamentu, vážené dámy a vážení i pánové jsou mezi námi. Vítám vás na druhém panelu který se bude zaměřovat na posílení postavení žen a dívek. Prostřednictvím digitální inkluze vítám paní Marie Gabriel, komisařku pro digitální ekonomiku a společnost, která je naším hlavním, naší hlavním mluvčí tohoto druhého panelu, paní Maria Gabriel. Pak také paní Izaskun Bilbao Barandika, kolegyně europoslankyně a je také spoluspravodajka doporučení radě Evropské unie eh, ohledně priorit pro 62. jednání o komise OSN o postavení šen. Paní Belbao pohovoří na konec tohoto panelu. Mm, také vítám všechny poslance a poslankyně ze všech zemí Evropské unie. Také vítám i další zástupce zúčastněných stran a všechny další. Také nás ještě přes video pozdraví pan Carlos Medas, komisař pro výzkum, vědu a inovace, který také vyhlásí finalisty Evropské ceny pro nejlepší ženy, inovátorky. Na začátku bych eh, ráda řekla pár slov na úvod. Budu hovořit polsky, prosím, použijte sluchátka, pokud chcete poslouchat tlumočení angličtiny na kanálu číslo dvě. Vážené dámy, vážení pánové, Sektor informačních a komunikačních technologií se obrovskou rychlostí vyvíjí a je to také dobře, jsou tam také dobře placená pracovní místa. Je tam, po těchto službách je velká poptávka a v následných letech v Evropské unii nám bude chybět asi 200 tisíc odborníků v odvětví IKT podle odhadu ženy tvoří 30 pracovníků v tomto sektoru. Většinou jsou ale na těch níže placených pozicích. Na, jsou vlastně níže na těch žebříčcích platových um, hodnocení. Také se ukazuje, že třeba ženy méně používají bankovnictví na internetu, méně používají třeba internet v telefonu nebo některé další Mhm. technologie. A ve všech prezentacích, kde se hovoří o různých eh, technologiích, jako je internet věcí a tak dále, nebo ve všech takových reklamách na tyto technologie, tam velice často vystupuje otec a syn, kteří mm, používají tyto technologie a pokud je tam žena, tak ta jim třeba přináší kávu nebo um, nějaké koláčky. Eh, informační nové eh, technologie mohou také přinášet nové eh, možnosti, novou pružnost, flexibilitu pro ženy. A to také může pomoci v boji proti nerovnostem. Může to také podpořit vzdělávání žen, zaměstnávání žen a netýká se to pouze bohatých zemí a bohatých oblastí, ale třeba i chudých oblastí, venkova, také bude důležité, nebo novou příležitostí bude také rekvalifikace. Pokud existuje v oblasti IKT nerovnost, tak to vlastně nás každý rok stojí několik milionů eur. IKT představují velikou, obrovskou příležitost pro ženy i pro celou evropskou ekonomiku. Musíme jen e, zajistit, aby ženy mohly využívat všechny nástroje, které jsou k dispozici. Takže apeluji na členské státy a na vlády členských států Evropské unie, aby zavedly povinné školení, povinné vzdělávání, povinné um, osnovy um, už by to mělo začít v předškolním vzdělávání a mělo by to být vlastně napříč všemi vrstvami té vzdělávací soustavy. A ženy by také měly možnost vybrat si tento obor pro svou budoucnost. Ještě bych ráda všem připomněla, že mohou také využívat aplikaci sli.do, mohou se nalogovat do této aplikace a pak se mohou účastnit našich anket. Um, nyní položíme dvě anketní otázky. První otázka zní, Eh, jaký podle vás eh, má, jaký, jaký členský stát podle vás má největší podíl žen, které, žen odbornic v IKT, buď Belgie, Estonsko, Švédsko nebo Bulharsko? A druhá otázka, eh, jaký podle vás je podíl absolventek oboru IKT v porovnání s počtem absolventů IKT? 9%, 17%, 29% nebo 51%. Také prosím, případně posílejte své otázky na komisaře, pardon, na komisařku Gabriel eh, prostřednictvím webu, anebo můžete také označit otázku, kterou upřednostňujete Ehm, a paní komisařka Gabriel eh, pak na konci panelu zodpoví na otázky, které měl největší zájem. A nyní již tedy vítám paní komisařku Marie Gabriel, která je naším zvláštním hostem, je komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Evropské komise. Vážená paní komisařko, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená Aněško, vážená umělá kolegyně, vážení panelisté, vážené europoslankyně, europoslanci, vážené poslankyně a poslanci vnitrostátních parlamentů, vážení hosté, ať už jste ženy nebo muži, chtěla bych vás všechny přivítat a jsem velice ráda, že společně můžeme oslavit Mezinárodní den žen. Také bych ráda řekla, že jsem se s velkou radostí e, účastním dnešní akce. Již devět měsíců působím ve funkci komisařky pro digitální ekonomiku a společnost. A pokud se ptáte na ženská práva, tak si říci, že jsou eh, různé pos, různí poslanci a poslankyně kteří se věnují otázkám eh, rovnosti mužů a žen už dlouhou dobu. Já bych eh, opravdu jim chtěla vzdát čest a chtěla bych jim poděkovat. Na začátku bych vám všem chtěla vyjádřit díky za mm, to posílení, které dáváte nám všem. A teď už se chci věnovat přímo tématům, o němž dnes hovoříme. Nedávno v Ekonomistu, nebo pardon, před deseti lety vyšel v Ekonomistu článek, který se nazýval, eh, který se týkal internetu a žen. Mm, v minulých eh, desetiletích byly ženy takovými hlavními mm, hybatelkami. Eh, také byly důležité pro mm, ekonomiku třeba Číny nebo Indie. V naší společnosti si musíme položit otázku. Eh, bere naše společnost vážně tu hybnou sílu, kterou představují ženy? Dnes eh, slavíme Mezinárodní eh, den žen a dívek. Já bych chtěla zdůraznit právě úlohu digitální ekonomiky. Odpovídám právě za toto portfolio v Evropské komisi, ale zároveň jsem velice znepokojena tím, jak málo je žen v této oblasti procházíme digitálním přechodem, čeká nás digitální budoucnost, to je velice pozitivní a podporujeme to všechno. Celkově by se HDP mělo zdvihnout o 415 miliard eur. Měli, bychom, měli byste být nové trhy pro různé analýzy, eh, umělou inteligenci, internet věcí. To jsou všechno uh, věci, díky nimž se také země, které mají největší míru digitalizace, dostanou také mezi ty nejvyšší, nejrychleji se rozvíjející země podle různých odhadů do roku 2020. Nicméně je zde velká poptávka po eh, vysoce kvalifikovaných eh, odbornicích v oboru IKT. Po roce 2020 se bude velký počet eh, pracovních míst, které budou vyžadovat tyto dovednosti, digitální dovednosti a znalosti. Takže se můžeme ptát, jak mohou ženy přispět eh, této digitální budoucnosti. Odpověď je jasná, potřebujeme více žen v, na pracovních, v pracovních pozicích, které jsou právě v oborech IKT a může to přispět celkově k 6 bilionům eur růstu v Evropské unii ženy mají velkou možnost, eh, velkou pravděpodobnost úspěchu. Podniky budou mít také prospěch eh, z toho, pokud eh, tam budou mít větší diverzitu. Komise dnes zveřejňuje informace, které vlastně mohu dnes vám, mm, kterých mohu dnes hovořit. To znamená, že ženy by se mohly stát takovými novými hlavními hybatelkami růstu. Na globální úrovni můžeme říct, že OSN v loňském roce řeklo, že takový ten pokrok se zastavil, zabrzdil a že se také zvětšuje ta digitální průrva mezi pohlavími, což naše studie potvrzují. Evropě jsme provedli různé studie, které se týkají IKT, IKT. Víme, že třeba mm, do, na, na ty studijní obory IKT jde od roku 2011 stále méně žen. Ženy jsou méně zastoupeny v podnicích tohoto odvětví. Um, a je zde také i méně firem eh, v tomto odvětví, které by zakládaly nebo vedly ženy. A když se podíváme na podnikatele a podnikatelky, tak vidíme, že podnikatelů v tomto odvětví je pětkrát více než podnikatelek. Někdy třeba ten poměr je stoku jedné. Pouze 19 eh, vlastníků podniků IKT v Evropě jsou ženy. No, co se týče eh, rozvoje digitálních služeb a produktů, ženy budou důležité i v budoucnosti. Teď nehovoříme pouze o určité sociální nerovnosti, ale i o tom, že to vede k ztrátám pro ekonomiku a pro celou společnost. Takže jak do toho můžeme více zapojit dívky a ženy, abychom snížili ty rozdíly? Neexistuje žádné eh, lehké řešení. Potřebujeme řešení, které bude mít několik um, vlastně politických opatření, několik opatření. Jsou to také průřezové otázky a jak víme, tak všechny tyto akce musí být eh, realizovány na všech úrovních. Z toho důvodu také nyní pracujeme na strategii pro ženy v digitálním světě, kde, která se zaměří na tři oblasti. Za prvé potřebujeme eh, bojovat proti stereotypům, které stále přetrvávají v naší společnosti i v té digitální ekonomice? Jedná se o to, že práce v akademickém světě není lineární záležitostí, je tu rodina, prostředí, hodnoti, hodnoty a také vnímání. Média vytvářejí naše eh, přesvědčení a také chápání reality. A e, když je slyšet v médiích, že IKT jsou pro chlapce a že děvčata mají zůstat sedět e, doma, tak tomu děvčata budou věřit. Děvčata, ženy a muži nejsou e, vždy vystaveny takovému obrazu, který by reálně vypovídal o společnosti. Ženy eh, reprezentují 24 osob v tradičních médiích, 26 v internetových médiích a tweetech. Eh, potřebujeme eh, také pozitivní obraz žen, aby bylo vidět, jaké kariéry mají ženy, jak je, jaká mají pracovní místa, co dělají v komunikacích. A je zapotřebí tedy, aby zde byla vizibilita, viditelnost eh, těchto žen, které budou modelem. Aby dívky také eh, šly studovat matematiku, technické obory. Eh, a zatím to tomu není třeba, že dívky si jsou vědomy výhod takovéhoto vzdělávání pro zaměstnanost. Je tedy zapotřebí jim dát inspiraci a vzory. Pak je to otázka filmů, například eh, fiktivních postav. Eh, tam také není eh, spravedlivě zobrazené místo ženy ve společnosti. To by se také mělo zohlednit. A zde média hrají obrovskou úlohu. Uvedu jeden příklad. Směrnice o audiovizuálních médiích o které teď vyjednáváme s Evropským parlamentem a radou této směrnici je zakázáno diskriminovat na základě e, pohlaví v audiovizuální a reklamní komunikaci. Vyplývá to e, ze směrnice z roku 2006 o právech a nediskriminaci a e, také o textu konkurenceschopnosti a audiovizuálním průmyslu. A žádá se tedy průmysl, aby bojoval proti takovéto diskriminaci a podporoval diversifikovaný a realistický obraz kompetencí a potenciálu jak mužů, tak žen ve společnosti. A co v tomto dělají členské státy? A já se mm, těším na to, že budeme společně diskutovat a diskutovat také se zástupci sektoru audiovizuální a mediálního. Je eh, překvapivé, jak jsou ženy podreprezentovány v audiovizuálním sektoru. Informace v televizích, videa jsou produkovány podobně jako filmy eh, muži. Eh, jak eh, z této situace může tedy vzniknout eh, odlišný obrázek, než jaký máme teď? Je zapotřebí dosáhnout lepší rovnováhy v médiích, ve filmu, aby zde bylo více barvy, rozmanitosti na základě naší kulturní tradice, našeho kulturního bohatství ženy a muži sehrávají významnou úlohu v technologii, v informacích. Je zapotřebí, aby zde ale ženy a muži měli eh, různou eh, volbu. Eh, stejně pro rozhodování, jakou cestou vzdělání se vydají, vydají i pro volbu budoucí práce. Je zapotřebí pracovat s programem médií. A zde víme, že vzala obrovskou podporu Evropského parlamentu. Eh, to v oblasti médií jsme měli skutečnou mm, skutečný úspěch eh, díky spolupráci s Evropským parlamentem a společně takto povedeme i, i boj pro další rozpočet Evropské unie, abychom na toto, na program média měli další prostředky i v této souvislosti. Eh, je zapotřebí, abychom také analyzovali účast žen na projektech, které financujeme. A to musí být součástí naší další práce, nad tím se budeme zabývat i v souvislosti s programem eh, Median rok 2018-2020. Eh, v roce 2018 eh, ohledně festivalu v Cannes jsem chtěla říci, že chceme také senzibilizovat veřejnost k této otázce chceme na to upozorňovat a v rámci Evropského roku kulturního dědictví a Europeany. Jak už jsem říkala, chci prezentovat strategii v rámci A Proč bychom se neměli připomenout, jak v průběhu let eh, se potvrdila, posílila práva žen v Evropě, abychom si připomněli, všechny ty eh, ženy, které na tom spolupracovaly a eh, díky nim je vidět, že jsou hnacím eh, motorem, že to nejsou oběti, že to jsou naopak tvůrkyně budoucnosti. Je zapotřebí tedy spolupracovat na všech úrovních. Pro mě je to jediná možnost, jak dosáhnout změn ohledně těchto kliše nebo předsudků je zapotřebí poukazovat na obraz ženy a v tisku se hovoří eh, například s experty muži mnohem víc než s expertkami. Samozřejmě tady to ten případ není, ale eh, právě takovýto příklad bychom měli využít, protože v roce 2018 bychom neměli přijímat to, že konference a panely nebudou eh, diverzifikovány co do genderu a že v nich nebude dostatek žen. Je zapotřebí Eh, vést eh, tuto myšlenku dál a proto já tedy razím myšlenku no women, no panel. Eh, Nejsou-li ženy, nebude ani panel. A je zapotřebí, aby ženy ty byly reprezentovány i na konferencích a různých zasedáních jako experti. No zatím já jsem tedy jediná v této kampani a proto vás chci požádat, abyste se mnou tedy byli velvyslankyni této kampaně. Dobře si uvědomujeme situaci a naše studie ukazují to, že často vylučování žen není umyslné, je podvědomé. Ženy jsou tak dlouho eh, nepřítomny na některých konferencích, že organizátoři ani na to nepomyslí, že by mohli pozvat ženy. A proto my musíme jít příkladem a musíme přijmout eh, tento postoj. Bez žen nebude panel. A Tady nejde o nějakou eh, demagogii, nejde o nějaké kvóty, ale je zapotřebí integrovat do panelu kompetentní ženy. Druhá priorita je eh, zaměřena kompetence a vzdělávání. Já si myslím, že právě vy jste v tomto případě to, to nejlepší publikum, protože vzcházíte z jednotlivých členských států a eh, můžete nám také říci, co je zapotřebí, kde konat. My bychom se eh, chtěli k tomuto problému postavit tak, že eh, je zapotřebí otevřít digitální svět mužům stejně jako ženám. 80 dívek se zajímá o informační a komunikační technologie, ale ne, nejdou studovat tento obor na univerzitu. Třeba, že už projevili svůj zájem v dřívějším, mladším životě. Takže je zapotřebí je podporovat k tomu, aby se věnovali digitální kariéře, aby podnikali v této oblasti, protože ženy takto mají příležitost inovovat, tvořit. A využívat to, co je nejlepší v jejich životě. A Vynikající je, po té, co jsme spolupracovali například s komisařem Navračičem, eh, jsme eh, přichystali na leden akční plán eh, digitální EU. A my bychom chtěli mm, podpořit k eh, co nejlepšímu využívání digitálních technologií eh, ke vzdělávání, aby se také přitáhly eh, ženy, aby se podpořily dívky a ženy a získaly patřičné schopnosti a pak je využívaly. Je zapotřebí využívat základních algoritmů a následně se stát aktivními tvůrci. Díky vynikající práci eh, komise. Eh, mám další tedy návrh, že každý říjen, protože celý eh, rok se zabýváme tvojimi činnosti, tak abychom v říjnu se sešli s dobrovolníky a mohli diskutovat o tom, že my nejsme jen uživatelé nějakých obsahů, ale že my jsme tvůrci, protože stroj nikdy nebude schopen nahradit člověka v inovacích, eh, v tvorbě eh, sociálního prostoru a že se budeme zabývat takovýmto eh, dekodováním. My jsme měli 46 žen účastnic na podobných akcích a proto je zapotřebí, bychom dále podporovali dívky už jsem měla příležitost eh, o tom hovořit jinde, ale tady bych to taky chtěla říci. Já bych chtěla eh, přitáhnout do roku 2020 70 eh, škol do těchto tzv. kodovacích týdnů, do těch týdnů zaměřených na digitální technologie. A jak už jsem říkala, zabývám se digitální mm, technologií a je zapotřebí, aby, aby se ještě více členských států k nám eh, připojilo už rok eh, zde máme tuto koalici a díky ní 7 milionů eh, Evropanů už mohlo se vzdělat v digitální oblasti. A dnes už dobře vidíme, že zapotřebí mobilizovat eh, opravdu na všech frontách, protože nejde to zařídit jen ze strany členských států nebo občanské společnosti nebo ze strany Evropské komise. Je zapotřebí podpořit digitální dovednosti ze všech stran. To je jedna z mých priorit a je to opravdu moje hlavní priorita. Já jsem přesvědčena, že kdybychom navrhli ty nejlepší legislativní texty, ale nedali bychom k dispozici nejlepší finanční nástroje a do toho bychom zároveň neinvestovali, neinvestovali do eh, do mužů a žen, eh, nedoš, nedošlo by k tomu, že tento přechod k digitální technologii nebo digitální ekonomice, že by měl reálné výsledky. Eh, například eh, tu bude hovořit eh, komisař Medaš a další o významných iniciativách, které rozvíjejí specialistické, specializované dovednosti. A také podporujeme digitální dovednosti žen a dívek IT for She na vnitrostátní úrovni i na evropské úrovni musíme takto spolupracovat. Třetí prioritou je digitální podnikání a inovace. Nedostatek kritické masy dívek a žen eh, v vzdělávání také omezuje jejich přístup k, k určitým pracovním místům. Eh, bez tohoto přístupu těžko mohou růst dál. Jen velice málo e, je pracovnic v digitálních technologiích a Evropa přitom čelí nedostatku specialistů v IKT. 40 podniků, které se snaží najít nějaké specialisty, signalizuje, že s tím mají obrovské potíže. Nedokáží nabrat patřičně eh, vzdané osoby. Například u kybernetické bezpečnosti, to je zcela jasný příklad. Tam je masivní nedostatek žen, které by byly eh, kompetentní v této oblasti. Máme obrovský nedostatek 1,8 milionů pracovních míst. Do roku 2020 se objeví. 350 tisíc jen eh, v Evropě eh, takovýchto pracovních míst je zapotřebí zaplnit a to nejde zaplnit jen muži. Dnes potřebujeme stále více žen v této oblasti je zapotřebí znovu si klást otázku, co brání ženám v tom, aby si založili technologický podnik nebo pracovali v této oblasti. Je tu nedostatek vzorů, nedostatek důvěry eh, protože eh, je zapotřebí, člověk měl důvěru sám eh, v sebe, to je zapotřebí si potvrzovat vlastní prací a, a vzory. A není zdání dostatek podpory pro ženy, je to slabá finanční podpora. E, pak je tu e, e, podle zprávy Atomico 6 evropských podniků eh, si, si vybírá eh, ženu do vysokých pozic. A my zapomínáme na to, že ztrácíme hospodářské hodnoty kvůli tomuto. Investice do startupů, které jsou vytvářeny ženami, mají nejlepší výsledky. 63% eh, oproti mm, startupům, které jsou vytvářeny jen muži. Eh, co se týče eh, participativního hospodářství, eh, tak kampaně vedené ženami mají větší úspěch než kampaně vedené muži. Nárůst žen v digitální ekonomice je velice důležitý, je to, je to velký příspěvek pro ekonomiku. Komise financovala první eh, evropskou komunitu, která vytváří systém podniků podnikající, eh, podporující ženy eh, v digitálním podnikání. Potřebujeme ženy, inovátorky, které vykonají obrovskou práci a je zapotřebí dále sledovat to, co dělají Eh, je také eh, třeba, aby, eh, abychom ve vědě a výzkumu se zaměřovali na tyto otázky, abychom dosáhli vyváženosti, podobně jako v té oblasti kybernetické bezpečnosti. Musíme tedy pomáhat všem těmto dívkám a ženám k tomu, aby dosáhli patřičných dovedností. Když hovoříme o kybernetické bezpečnosti, tak je tu nedostatek kompetencí, dovedností, které ženy mají. Ale to je i nebezpečí pro naši demokracii, pro naše hospodářství, pro naše naši společnost, je to nebezpečí pro nás. Musíme proto využít veškeré iniciativy, které máme k dispozici, abychom mohli bojovat proti negativnímu vnímání, eh, se kterým se setkávají ženy v této oblasti a také, abychom je podporovali, zapotřebí vést dialog s těmito podnikatelskými eh, aktéry, a abychom to podporili v členských státech, abychom tedy Eh, mohli dosáhnout eh, lepších výsledků eh, i v oblasti kybernetické bezpečnosti. A nezapomeneme také na mezinárodní úroveň. Na e, úrovni Evropské unie nadále pracujeme na, na těchto hodnotách, to jsou naše zakladající hodnoty. Ženy ale nejsou homogenní skupina ani v Evropě, ani v jednotlivých státech. Takže je zapotřebí podporovat v rámci digitální politiky pro rozvoj naše partnery ukazovat více, part, více projektů, které lze takto využívat, aby ženy eh, díky nim mohly mít perspektivu nebo pracovní místo. Evropské dny eh, zaměstnanosti eh, v červnu se také budou zaměřovat na místo žen a dívek eh, v digitalizaci, abychom viděli nějaké praktické výsledky žen v technologiích. A já chci využít této příležitosti Mezinárodního dne práv žen k jednomu silnému sdělení. My potřebujeme angažovanost mužů, žen, eh, škol, univerzit, eh, eh, průmyslových odvětví, členských států Evropského parlamentu a všech institucí, abychom toho dosáhli. Evropský parlament vždy se ohromně angažoval v této oblasti a já chci také poděkovat Evropského parlamentu za uspořádání této konference. A jak je zjevné, toto je téma, které mi velice leží na srdci. Já se omluvám, že jsem hovořila déle. Eh, protože mi to srdce nedalo, eh, musela jsem to říct. Ale každé slovo musí být následováno činem, protože jde o naši důvěryhodnost. Chtěla bych tedy poděkovat všem účastníkům a účastnicím za vaši přítomnost, eh, protože právě ta nás nabíjí energií a díky tomu potom dokážeme realizovat věci, když společně na nich pracujeme. Je to práce, společná práce, která eh, dokáže dosáhnout eh, takovýchto výsledků. Proto bych vám ještě jednou rada poděkovala a chtěla bych vám popřát svět, ve kterém digitální transformace uchová to, co je nám nejdražší, neboli lidskou bytost, lidskou tvář, ale pro mne tato. Tato tvář je stělesněna nejen muži, ale také ženami. A na to nezapomínejme. Děkuji. Thank you very much, Madam Commissioner. Děkujeme, paní komisařko, za inspirující slova. A teď si poslechneme video eh, zprávu pana komisaře Karlose Medese, který je komisařem pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den a vše nejlepší k Mezinárodnímu dní žen. O vašem úspěchu nebude rozhodovat to, zda jste žena či muž, ale jen to, kam až sahají vaše sny a kam bude sahat vaše usilovná práce na jejich uskutečnění. Toto jsou slova, která řekla nejslavnější architektka Zaha Hadid předtím, než zemřela. A dnes zde všichni hovoří velice vzletně o důležitosti rovnosti mužů a žen, ale mnozí z vás na tom pracují 365 dní v roce. Eh, já si myslím, že tuto bitvu musíme eh, bojovat na mnoha frontách. A dvě takové nejdůležitější bašty jsou věda a inovace. A z toho důvodu zde máme také Evropskou cenu pro ženy inovátorky. Budeme tak dlouho o to usilovat, abychom upozornili na to, jak jsou ženy eh, důležité v inovacích. Letos jsme obdrželi 122 přihlášek a každá z nich eh, přišla od důležité významné inovátorky. 26. červnu na konference Webit v Sofii oznámím vítězku. Ale dnes jsem velice rád, že mohu ohlásit jména 12 finalistek. Ještě předtím bych chtěl opravdu poděkovat eh, výboru pro práva žen a rovnost rovnost mužů a žen a zejména děkuji paní předsedkyni tohoto výboru, paní Bilie Blinkevičité, protože vaše odhodlání a vaše eh, houževnatost eh, uspět je obdivuhodná. Nebudu už dlouze hovořit. Vážené dámy a vážení pánové, teď vám chci představit 12 finalistek z všech koutů Evropy, které soutěží o cenu eh, žena inovátorka roku 2018. I'd like to congratulate. Uh, Já bych ráda poděkovala, eh, pogratulovala našim finalistkám za jejich eh, úspěchy a za to, že také poskytují inspiraci všem ženám a dívkám, které eh, v celé Evropě, které by rády se vydali stejnou cestou jako oni. Teď bych ráda zahájila diskusy. Nemáme příliš času takže vás všechny poprosím, abyste se ve svých příspěvcích eh, omezili na dvě minuty. Já tady mám kladívko a nebudu váhat, abych ho použila. Začneme nejprve se zástupkyní španělského parlamentu zřejmě. Paní Suzana Kamera, prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Děkuji vám za možnost eh, účasti. Eh, paní komisařka se ptala, co dělají členské státy, takže já bych ráda řekla, co děláme. My v roce 2014 jsme šli diskutovat eh, o rovnosti v digitálním světě a v informační společnosti a od té chvíle konáme kulatý stůl, u kterého se setkávají združení, asociace, aby zlepšili účast žen v oblasti informatiky a nových technologií a také, aby se postavili proti mm, mačismu eh, ve digitálním světě. Eh, jak jste říkali, je zapotřebí navýšit účast žen v digitálním světě a my to konáme v několika oblastech eh, ve Španělsku to jsou ženy, které vedou hlavní technologické a digitální společnosti jako Google, Microsoft, Twitter, Facebook. Ale je zapotřebí na tom pracovat dál. I na frontě vzdělávání je zapotřebí podporovat eh, toto vzdělávání, protože ženy stále ještě nejsou dostatečně zastoupeny. Je zapotřebí postavit se proti mačismu v v digitálním obsahu, například v kreslených eh, filmech, ve hrách digitálních. A je zapotřebí podporovat digitální dovednosti, aby se dívkám a ženám také zlepšoval eh, přístup eh, ke zdravotním službám, k internetu a tak dále. A také je zapotřebí eh, bránit násilí eh, genderovému. Ve Španělsku jsme právě podepsali eh, historickou dohodu v boji proti genderovému násilí. Je to balíček opatření zaměřených na mladé lidi. To je totiž ta věková vrstva, která nás Nejvíce nyní eh, zajímá, eh, je zapotřebí se ani zaměřit, protože je zapotřebí formovat tyto mladé lidi, to ze strany učitelů, profesorů a také zapotřebí formovat eh, rodiče. Také, aby se lépe využívaly zdroje, které jsou na síti. A my se tedy snažíme pomáhat mladým lidem k tomu, abychom eh, identifikovali případy mačismu eh, a, a skoncovali tedy s mačismem. Je zapotřebí také změnit eh, legislativní rámec, mít tedy patřičné mm, zákony k tomu, abychom mohli vzdorovat digitálnímu násilí genderovému. Mm, s ním se setkáváme stále. Musíme tedy mít i patřičné sankce pokud by došlo po internetu k trestným činům. Ženy eh, potřebují mít zaručenou eh, rovnost i v digitálním světě. No, děkuji paní Kamarero, nyní za Českou republiku. Pan František Kopřiva. Vážená paní předsedající, eh, vážení kolegové, vážené kolegyně, Eh, já bych zprvu chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Šojdrové a European Parliamentary Research Service za skvělý podklad. Eh, já sám jsem mladý eh, poslanec, takže se setkávám ne vždycky s úplně rovným přístupem a nemám díky svému pohlaví úplně kompetenci pro tuhle diskuzi. Nicméně zeptal jsem se svých kolegyň, eh, co na to říkají a ve směs, a to říkám i za sebe, tak souhlasíme s tím, co je v tom reportu a s tím, co tady zaznívá, že je potřeba bourat bariéry, pozitivně motivovat. Snad jen jediná připomínka jsou, je ke kvótám, které nepovažuji za úplně šťastné jasné řešení, eh, protože tlačí například v tomto případě ženy do nějaké pozice, která nemusí být úplně komfortní, eh, kde se můžou eh, cítit být v pozici, že jsou zvýhodňovány, protěžovány, i když by se tam na tu pozici dostali i díky svým kompetencím, díky své inteligenci. Ehm, takže chci říct, že primární je odbourávat ty bariéry, pozitivně motivovat, umožňovat stejné příležitosti, Eh, a to především ve státním sektoru, eh, ve veřejné sféře, která by měla jít příkladem. Eh, například naš, moje kolegyně Olga Richterová, tak my jsme jí v parlamentu umožnili, aby tam měla dětský koutek a mohla pečovat o své několika měsíční dítě. A myslím si, že je mnohem důležitější než, než například ty kvóty. Ještě bych chtěl zmínit, že by se měla otevřít diskuze o tom, že se nedocenuje natolik péče, což je spíše doména žen a e, společnost je zaměřená na výdělečnou práci, na ten biznis, na tu komerční sféru, kde bohužel pořád převládá ten patriarchát. A je nutné, e, je nutné se ocenit tu péči a ty domény, kde, e, kde ženy odvádí výbornou práci. Na závěr svého příspěvku bych rád možná jen vzpomněl ještě Aidy Lowlace, jedné skvělé matematičky a jedné z prvních programátorek, bez které bychom eh, dnes možná nebyli tam, kde jsme v počítačových vědách, v programování. Děkuji. Thank you very much, uh, eh, Mr. Eh, Kopriva. I, I... Děkujeme, pane Kopřivo. Takže asi my bychom také chtěli, aby ženy více vydělávaly, aby více podnikaly, o tom také dnes hovoříme. Nyní paní Ana Gomeš z Evropského parlamentu. Ano, děkuji za slovo. plaisir d'accueillir ton discours euh, Ano, děkuji, takže já jsem velice ráda se vyslechla eh, váš projev. Je to skutečně mm, důležité, aby zde byla nějaká minimální účast žen na konferencích, aby to nebyla jenom jedna. Chci se zeptat, Potřebujeme hlas Evropy, aby byla podporovaná genderová rovnost, abychom poukázali na všechny možné druhy nerovnosti a otázky mm, nerovnosti, porušování eh, rovných práv žen, jak v Evropě, tak ve světě. Já musím říct, že máme Euronews, založili jsme Euronews, mnoho lidí vidí Euronews jako hlas Evropy, ale jsem neklidná. Když vidím například v dnešní zprávě o Mezinárodním dní žen, zpráva o Saudské Arábii, která předstírá, že ženy už tam sami řídí auto. O to se tam opravdu neděje, já jsem to viděla. Protože tam přece v Saudské Arabii jde především o to, že eh, ženy eh, musí eh, být pod dozorem nějakého jiného člověka, muže. A a na druhé straně se nemluví tedy o hrdinech, eh, ale jako hero, ale ta slovní hříčka v angličtině o shero, neboli tedy o hrdinkách. A já bych chtěla, Marie, eh, abyste věnovali mimořádnou pozornost tomu základnímu nástroji, který máme. Protože vidíme, že to je fake news, novými eh, prostředky komunikačními i technologickými. Abychom využívali ty nástroje, které my financujeme, a aby v nich byla eh, respektována nezávislost eh, redaktorů, aby také se v nich podporovala rovná práva. Much, Děkujeme, paní Komeš. Nyní za Portugalsko paní Edith Estrela. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych nejprve vyjádřila velikou spokojenost. Jsem velice šťastná, že mohu být opět na místě, kde jsem se působ... cítila velice dobře, ve výboru FAM. A byla jsem místopředsedkyní tohoto výboru a je to pro mě skvělé moci se setkat s kolegyněmi z nejrůznějších frakcí, jako je paní Gabriel, paní Barandika a i paní eh, předsedkyně Blinky vyučité. Takže jsem velice ráda, že zde mohu opět být. Potřebujeme více žen v informačních technologiích, v komunikačních technologiích to znamená i více žen v digitální ekonomice. Zaznělo to zde už vícekrát, ale chci na to ještě jednou poukázat, protože ženy jsou v této oblasti zastoupeny příliš málo. Zvláště když jde o to postavit se novým výzvám. 54% všech studujících v Portugalsku jsou ženy ale když se podíváme na obory IKT, tak je to jenom 18%. A paní komisařko, vy jste o tom zde hovořila. Mladé ženy se o tyto obory za stolik nezajímají, ale mohu říci, že naštěstí Portugalky jsou velice angažované v digitální oblasti a také jsme intenzivně investovali do digitální ekonomiky. umožňovat ženám, aby se zde rozvíjely také jako podnikatelky, jako badatelky, vědkyně. To jsou důležité oblasti veřejné sféry. V současné době eh, dochází k tzv. čtvrté průmyslové revoluci, je zde umělá inteligence, robotika, digitální svět, ten náš svět výrazně mění. A eh, musíme také předvídat důsledky, které to přináší tato změna má celostní charakter, ovlivňuje to, jak budou vypadat v budoucnosti pracovní místa, ale vytváří také nové příležitosti pro ženy v pracovním světě. Činíme opatření, která mají zabránit situaci, kdy nebude zaměstnáváno dost žen a nebo kdy do, bude docházet k hospodářským ztrátám, protože v určitých odvětvích ženy chybí. Nicméně jsou to i oblasti, kde se objevují nové formy násilí na ženách a proti tomu musíme vystupovat. Děkuji, paní Estrao. A nyní paní Ana Borověc z Polska, prosím. Nebo Agáta Borověc, prosím. Mikrofon. Paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi poukázat na několik zajímavých iniciativ eh, v Polsku, například eh, dívky studující polytechnické obory, nové technologie pro děvčata, ITC, Girls Startup, Akademie pro dívčí startupy. Toto a řada dalších kampaní se zaměřuje na propagaci technických a inženýrských oborů u žen a dívek. V posledních letech podíl dívek na těch technických školách vzrostl na 36% a nadále roste. Těší mě, že polský projekt IT4She byl nebo bude oceněn a paní komisařka Gabriel už o tom hovořila, že jsme zvítězili také v oblasti podnikatelek v digitálním světě. Jde zde o podporu talentovaných studentek při vstupu na pracovní trh. Dnes v 11 hodin ve Varšavě byla zahájena konference eh, na téma IT for She, a nové technologie pro dívky. Dovolte mi ještě dodat, že letos v listopadu bude ve Varšavě největší akce pro ženy v technologii Women in Tech Summit. Jsme v této oblasti velice aktivní, což mě těší, ale musíme zde odvést ještě mnoho práce. Nadále se potýkáme s problémy, jako je například sledění možností soukromého a pracovního života, rodinného a pracovního života. Je třeba zde více také působit na zaměstnavatele, protože třeba v podnicích nejsou k dispozici odpovědající pracovní místa umožňující náležitou péči, starání se o rodinné příslušitky to tam často chybí. Potom otázka senzibilizace, tedy to, aby eh, dívky samy měly zájem eh, studovat přírodovědné obory nebo měly lepší možnosti. Zkrátka, aby se tyto obory lépe ženám zpřístupnily. A pak tu máme také velice důležité téma rovné mzdy za stejnou práci. To je nesmírně důležité téma při rovnosti mužů a žen. Děkuji a nyní máme zde zástupce z Francie. Prosím. Můžu? Dobrý den. Ve Francii, jako mnozí z vás, čelíme dvěma problémům. Eh, v 80. a 90. letech 40 až 50 žen eh, pracovalo v informatice a digitální světě, ale teď je to 27 19 je to v technických oblastech. Další prvek, o kterém jste také zmiňovali, je, eh, že do 15 let 50 Procent pracovních míst bude také automatizováno a digitalizováno. A co se týče algoritmů, jsou to eh, sexistická eh, pravidla, které mají dopad jak ekonomický, tak sociální. Například diagnostika bude prováděna eh, profesionály v oblasti zdravotnictví, ale na základě určitých aplikací a to eh, například co se týče eh, zdraví žen, a to znamená, že na základě toho budou dělány i určité eh, společenské, společenská rozhodnutí. Já předsedám společnosti, která se rozhodla, že se na toto téma podívá. Napsali jsme zprávu a zabýváme se spolupráci se sociology, podnikateli, věci a je zjevné následující. Za prvé, jsou tu stereotypy, které stále přetrvávají. Za druhé, je tu sexismus v oblasti digitálního, digitálních technologií. Neměli bychom na to zapomínat, protože problematika eh, péče o rodinu zatrvává i v eh, digitálním světě, jenže to by mělo, mělo být zodpovědnost kolektivní. A to takovým způsobem, aby mohli pracovat stejně muži jako ženy. V některých školách eh, zaměří na digitální technologii, které vznikly před několika lety, si nedokázali představit, eh, že by tam například byly sanitární pomůcky pro eh, ženy. A ehm, dokázat představit, že by tam tedy ženy byly. A potom je to otázka zaměstnanců, personálu. Minulý týden jsem byla v našem volebním obchodě, eh, obvodě pardon, eh, s eh, studenty na diskuzi a jedna dívka mi říká, je to opravdu vážné. Takže já bych společně s vámi chtěla uvažovat o tom, jak situaci žen zlepšit. Děkuji. Ještě zde máme dva řečníky, kteří se hlásí o slovo. Maty Turinen z Finska a Nikol z Bayer z Německa, ale prosím, buďte struční na jednu minutu, máme málo času. Nejprve tady Maty Turinen z Finska. Děkuji děkuji nejprve všem ženám na světě, protože děláte svět lepším. Jsem Mati Torvinen eh, z finského parlamentu a jsem tajemník strany Modrá budoucnost. Myslím, že je důležité, že jste poukázali na významné téma a to je podíl žen eh, v oblasti IKT. Je velice nízký, dokonce i v zemích, jako je Finsko, které známé rovnosti šancí pro ženy a muže. Měli bychom ženy podporovat v tom, aby eh, programovali, aby studovali inženýrské a technické obory. Jsou zde nadále velké rozdíly, působí zde příliš málo žen. Existují stereotypy, které budí takový dojem, že například oblast IKT je velice maskulinní oblastí a tak e, ženy možná e, nevstupují do těchto oborů, i když e, by pro ně byly vhodné. Bylo by dobré, kdyby tedy tyto obory studovalo více žen. Já sám jsem vzděláním právník a vím, jak inovativní síly ženy mají. Programování, kódování, to by mělo být základem osnov už na základní škole a měla by se ženy podporovat, aby později také studovaly technologické obory. My, kdo jsme v rozhodovacích eh, pozicích, můžeme intenzivně spolupracovat na vnitrostátní úrovni v oblasti IKT a s podniky, které zde působí, tak, abychom dosáhli toho, aby zde ženy byly aktivnější. Linda Lukas, finská spisovatelka, napsala knihu eh, pro děti Hello Ruby, a to je právě kniha o e, programování a ona založila také různé workshopy pro dívky. Jsou to workshopy, které by se mohly pořádat také ve spolupráci s veřejným sektorem. Jsme svědky toho, jaké velké možnosti zde pro ženy jsou, jak významnou roli zde hrají a ženy mohou být stejně úspěšné v technologiích v Evropě jako i muži. Děkuji a nyní Nikol Bayer z Německa. Děkuji. I já bych vás nejradě, ráda nejprve pozdravila a poděkovala všem ženám, které už se o nás zasadily. Je zde také zpráva Světového ekonomického fóra, že bude trvat ještě 100 let, než bude nastolena rovnost žen a mužů. A na některých oblastech pracovního trhu dokonce 200 let. To je pro mě příliš dlouhá doba. A co se mi velice líbilo a zaznělo to zde dnes, že ženy potřebují vzory. Já jsem eh, elektrotechnička, inženýrka, 8 let jsem eh, eh, pracovala v hospodářské sféře v Německu, než jsem přišla do politiky. Zjistila jsem, že sladitelnost rodinného a pracovního života ještě není dostatečná pro to, aby ženy se opravdu ujímaly řídících funkcí. A měli bychom se tedy třeba snažit o to, bychom využívali možnosti i budoucích možností digitalizace, například formou nových eh, modelů práce, pracovní doby a také ale například v oblasti venkova, protože to eh, byly ty eh, regiony, které v minulosti byly ponechávány stranou, ale že je tam vlastně více než polovina lidí v Evropě. A je zde opravdu mnohé dohánět. Další téma, které mě trochu děsí, je ten trend některých stran v Evropě, které posilují ten eh, eh, klasický model rolí mužů a žen a jsou zde velice úspěšní ve volbách z části. Myslím si, že to je krok zpátky a je mi ho velmi líto a musíme proti němu také vystupovat, aby něco takového nenastávalo. Děkuji. Nyní jsme tedy ukončili diskuzní část a e, přejdeme ke schrnutí a vyjdeme z e, odpovědí na ty naše otázky. Já děkuji, že jste e, se zúčastnili ankety a nyní si řekneme, co je ve statistika. První otázka, která se ptala, kde je nejvyšší podíl žen e v EKAT v EU, tak odpověď zní Bulharsko 28% odbornic v IKT a to je nejvyšší podíl v EU. Takže blahopřejeme Bulharsku. Druhá otázka, jak ke e, e, průměrné e, procentální zastoupení absolventek IKT oboru. Je to 17%, i když jenom necelých 10% potom profesně pokračuje v tom oboru, který vystudovali. Potom otázka, otázky, které jste mohli klást pomocí slajda tak nejpopulárnější otázka byla, jak zapojit eh, muže do genderové rovnosti. Nyní bych tedy eh, vyzvala paní komisařku, aby stručně odpověděla na otázku, která zde zazněla z publika i eh, z publika internetového. Děkuji. Já se pokusím nějakým způsobem schrnout všechny tyto příspěvky. Velice vám za ně děkuji. Eh, šlo především o to, jak eh, vystavit příklad a jak mu dát hlas. Ve společnosti skutečně potřebujeme bojovat proti stereotypům a nesmíme zapomínat různé formy násilí, například i v digitálním světě, eh, se kterými se setkáváme. Je zapotřebí pracovat na tom, aby místo žen ve vzdělávání, ale především poté, po vstupu na pracovní trh, eh, v nových technologií eh, byl eh, posilován společnými silami. Děkuji vám mnohokrát za mnoho různých příkladů osvědčených praxí, které jste jmenovali. A také o vaše úsilí je zviditelnit, popularizovat, protože právě tak se objeví další a další projekty a další příklady z dalších zemí, jako ze Španělska, Polska, Německa a, a z dalších. Já se omlouvám, že jsem některé země vynechala. Neměli bychom také ztrácet z, z dohledu venkovské oblasti, protože právě digitální technologie jsou výbornou příležitostí, nicméně digitální technologie přinášejí sebou také další nebezpečí, další sociální vyloučení, další periferizace určitých eh, eh regionů. 76 eh, eh, Eh, domácností v městských oblastech má eh, výborné připojení, zatímco jen 40 venkovských oblastech. Eh, a je zapotřebí, abychom my zde byli skutečně takovými vyslanci takovéto kampaně, abychom vedli informační kampaň, která je již teď nazvaná Bezpečnější internet pro vás. V roku 2018 chceme vést tedy činnosti jednotlivých členských státech a e, tito vyslanci, ambasadoři se k nám mohou připojit v tomto úsilí, abychom mohli vzdělávat lidi k používání e, médií e, v rámci kybernetické bezpečnosti, abychom ukázali mladým lidem a všem, že v tom onlineovém světě platí stejné zodpovědnosti a hodnoty jako online. To je velice jasné sdělení, a já doufám, že uvidíme stále více eh, takovýto ambasador Wim Wenders je jedním z posledních, kdo se takto eh, přihlásil. A je důležité, abychom tam diskutovali například ve školách, mluvili s mladými lidmi, co se dá dělat, eh, jak dosáhnout kvality v obsahu a tak dále. Co se týče hlasu, a místa žen v Evropě a v médiích. Děkuji mnohokrát paní Estrelo také za vaše ehm, poznámky. Je eh, krásné vás opět vidět a málo zpráv je je tak nerozlučně spjato se jménem jako právě vaše zprávy. Pro mne to je skutečně důležité, abyste takhle postupovala dál. Mě zapotřebí podporovat osvědčené praxe a zvyšovat viditelnost žen, protože ženy, expertky, specialistky už to jsou, je třeba je zviditelnit. Eh, například v umělé inteligenci, kryptografii potřebujeme tyto ženy, které zde již jsou a pracují v těch oblastech, byly zviditelněny. A právě proto já jsem zahájil informační kampaň a vedeme tedy strategii zaměřenou na větší soudržnost jednotlivých eh, aktivit eh, našich politik a komise. A je tedy zapotřebí, abychom jedli na všech úrovních, abychom byli angažovaní eh, a aby se toho neúčastnili ženy, ale také muži, jednotlivé oblasti průmyslové a podnikatelské, média. A společně pak se dočkáme výsledku Eh, tímto bych chtěla eh, ukončit svůj projev a všem vám všem přeji hodně eh, energie a chtěla bych připomenout, že rok má 365 dní, nejen tedy 8. březen. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Hmm, předám tři, na tři minuty slovo paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Chci poděkovat všem, kdo vystoupili v naší eh, diskuzi. Zejména bych chtěla eh, zde poděkovat paní Estrele. Všichni si vzpomínáme na její zprávu a já jsem tu ponechala kus srdce. Srdce, které bojuje za rovnost ve výboru pro ženská práva se opakují víceméně pořád ty samé věci. Ženy jsou zhruba 50 eh, populace. Máme 61 eh, absolventů vysokých škol, ale nejsme zdaleka takto eh, zastoupeny ve vysokých postech. V rozhodovacích pravomocích komise vedla studii z níž vzešlo, jak obrovskému množství násilí dochází na ženách. A stereotypy stále ještě přetrvávají. A navíc nejsme ani v médiích. A co se děje? Například v informatickém světě. I tam platí stále stereotypy, podobně jako v jiných oblastech lidského života. Informatické nástroje by měly být příležitostí, jak to řekla paní komisařka. Je to příležitost, aby mohlo vzniknout a být eh, obsazeno spousta pracovních míst v rozvoji Evropské unie a v globálním rozvoji je to také příležitost pro venkovské oblasti. Také jsme to řekli v jedné zprávě schválené Evropským parlamentem. Eh, tato zpráva bude přiložena 62. schromaždění OSN, které se bude zabývat právě žen a my se zaměříme na digitalizaci jako na alternativu, která může bojovat eh, proti nerovnostem. Je tu tedy eh, poptávka po eh, odbornicích, po ženách. Data ukazují, že přítomnost žen v této v jednotlivých eh, pracovních místech také ovlivňují ehm, prostředí, ovlivňují atmosféru. Nás je tolik, ale stejně nejsme zastoupeny. Jak je to možné? V digitálním světě je stále méně žen. To je paradoxní. Souhlasím s kampaní bez žen nemůže být panelová diskuze. Minulý týden byla uspořádána podobná iniciativa i ve Španělsku, ale do budoucnosti musíme jednat eh, rozhodněji eh, a s větším přesvědčením musíme eh, vytvářet právní normy, které budou závazné. Například v Basicku se, při, se přijal zákon o povinných kvotách, A, a prezident Baskicka řekl, že to je nejdůležitější zákon, e, Nepodařilo se ještě dosáhnout e, rovnosti na 100 A nyní k účasti žen. i ženy musí cítit, že jejich hodnoty jsou eh, prosazovány, že jsou chráněny. A nesmíme dovolit, aby eh, muži eh, v tomto stavěli překážky. Ano, musíme spolupracovat, nicméně zákony musí být závazné. Děkujeme. Paní Benediko, paní komisařko, děkuji všem účastníkům této konference. A třetí panel bude řídit Terry Reintke a e, snad tedy bude mít více štěstí v tom, jak to časově všechno zvládnout. Děkuji vám všem. Thank you very much and also warm welcome from... Děkuji. Já vás také všechny chci přivítat a chci říci, že nebude žádná přestávka, mm, abychom to stihli všechno, co máme na programu. Takže budeme hovořit o eh, třetím tématu, po těch dvou předchozích, kdy hovořili jsme o médiích, hovořili jsme o digitálním věku a teď budeme hovořit o třetím tématu, které se rovněž zabývá velice důležitým jevem a důležitým vývojem, kterého jsme svědky. Eh, eh, digitální technologie jsou také stále více využívány právě mm, za účelem posílení postavení žen a boje e, za práva žen. Budeme hovořit o tomto důležitém vývoji a o tomto jevu. Pozvali jsme paní Dagmar Schumacher, která předsedá bruselské pobočce e, organizace OSN Women, OSN Ženy. Jsem velice ráda, že si jednak vyslechneme paní Dagmar Schumacher a také si vyslechneme i vaše názory, vaše zkušenosti z vašich členských zemí, eh, jak využívají různé organizace digitální technologie při své činnosti. Ještě chci říci, že opět budeme využívat aplikaci Slido. Máme pro vás připravené dvě otázky. A já bych vás opět ráda vyzvala k tomu, abyste odpověděli na tyto dvě anketní otázky. Za prvé, nás zajímá, eh, kolik toho víte o různých digitálních hnutích, která hájí práva žen. To je první otázka, nebo první otázka konkrétně zní, zda znáte ženy, které vedou různá, různé aktivity prostřednictvím eh, digitálních technologií a IKT technologií. Eh, je zde Seznam, Alisa Milano, Barbara Novacká, pak je tam skupina žen Alicia Garza, Patrice Colors, Opal Tomety, dále Sheryl Sandberg, Rachel Sklar, Malala, a nebo je zde také možnost, že neznáte ani jednu z těchto inspirujících eh, postav. Takže prosím, podívejte se na otázku a na možnosti, ale budete mít možnost odpovídat ještě během prezentace a během diskusí, eh, takže musíte opět na tu stránku www.sli.do zalogovat se kódem hashtag i2tvd 2018. Druhá otázka ankety. To je takový odhad, takže zkuste odhadnout, kolik uživatelů Facebooku a Twitteru reagovalo na virální kampaň MeToo během prvních 48 hodin poté, co Alisa Milano zveřejnila svůj tweet. Takže kolik, myslíte, lidí reagovalo? 100 tisíc, nebo 500 tisíc, nebo milion 200 tisíc, anebo 5 milionů 700 tisíc osob. Ano, také během naší další rozpravy budete mít ještě možnost odpovídat i na tyto na tuto otázku. A doufáme, že se vás eh, této ankety zúčastní co nejvíce. Teď už dávám rovnou slovo paní Dagmar Schmacher, aby nám řekla podrobnosti o tom, jak to vlastně vypadá v tom digitálním světě, jak se tam pohybují ženská hnutí, ehm, jak to vypadá a možná i jaké, jakým výzvám čelí. Děkuji. Děkuji za slovo, tedy děkuji za to, že mě výbor pro práva žen a rovnost pohlaví pozval a také děkuji, že, tomu, že se věnujete tomuto důležitému tématu. Dnes vidíme, že dochází eh, k tomu, že stále více lidí eh, si uvědomují, že jsou důležitá práva žen, stává se to národním i mezinárodním tématem a je to vlastně výsledkem soustavné mobilizace různých feministických a ženských hnutí, které tlačí na změnu a které také tlačí na vlády, že to je v jejich odpovědnosti tu situaci změnit. Dnes máme k dispozici různé digitální technologie a média, která umožňují působit jako určitý katalyzátor. Využívají se k lepší účasti, k informacím, k mobilizaci, k různým mm, akcím nebo k pozvání na různé akce a tak dále musíme se podívat, musíme najít určitý průsečík mezi ženskými hnutími a digitalizací a, a musíme se podívat na to, jak se vlastně navzájem ty technologie a ta digitální sféra ovlivňuje působení těchto hnutí. Různé virální kampaně eh, a kampaně občanských společností burcují společnost. Některá tato hnutí se dostala do titulků a některé vlastně zůstaly pozadu, nedostaly se úplně do povědomí ale je důležité, aby to všechno mělo dopad na změnu politik. Máme zde třeba příklad mm, situace na pracoviště, pracovní e, příležitosti a práva pro ženy, které třeba musí pracovat, které pochází z různých nevýhodněných prostředí. E, výkonný ředitel řekl při příležitosti Mezinárodního dne žen, Eh, že je důležité, že naše společnost je velice smíšená, rozrůzněná, nicméně ženy jsou vlastně po, po celém světě eh, často umlčovány, takže eh, je důležité, abychom ukončili beztrestnost a také třeba chudobu žen eh, ve venkovských oblastech. Je proto důležité, aby zde byl eh, aktivismus jak žen, tak mužů, aby se také zaměřovali na ty, kteří to potřebují nejvíce. Sociální média dávají ženským hnutím možnost eh, vzkvétat. Během nedávných skandálů upozornili ženy třeba na sexuální útoky mužů, na nespravedlnost v některých situacích. Eh, firmy a politikové ehm, byli, pohnává, byli pohnáni k odpovědnosti. Mm, často Eh, jde o to, že vlastně obyčejní lidé mohou eh, takto bojovat za, nebo upozorňovat na nerovnost. Máme zde také takové ty hashtagové eh, technologie, což umožňuje lidem lehce se účastnit takových různých akcí, ale také i monitorovat situaci. Rovněž to umožňuje tomu, aby některé věci vyplouvaly na povrch. Máme zde cíle udržitelného rozvoje OSN a také cíle, které se týkají žen a technologií. A tyto cíle nabízejí historické příležitosti. Eh, je také důležité, aby politické závazky se dostaly do praxe, aby se staly skutečností. Ehm, je zde však riziko, že ta eh, technologická změna ještě prohloubí ty stávající nerovnosti a prohloubí ty stávající role. Takže teď vás poprosím, já samozřejmě teď nebudu hovořit vyčerpávajícím způsobem. Hovořili jsme třeba o té kampani MeToo, o tom už tedy nebudu hovořit. Ale já bych chtěla upozornit na to, že ženy třeba tím získaly určitou platformu během té kampaně a ukázalo se, kolik žen se muselo vyrovnávat s sexuálními útoky, se sexuálním obtěžováním. Pak je zde třeba Sheryl Sandberg, která také zahájila kampaň pomocí té hashtagové technologie a podporovala vůdcovské mm, vlastnosti u dívek. Pak je zde další kampaň, která bojuje proti stereotypnímu zobrazování mladých žen a dívek. My máme také určitou alianci proti stereotypům, bojujeme nebo díváme se na to, jak to vlastně vypadá v reklamě, chceme um, bojovat s těmito stereotypy. Na politické scéně jsme byli svědky eh, takzvaného arabského jara a hnutí um, v Egyptě. V roce 2011 jsme pomáhli, jsme pomohli bojovat s sexuálním obtěžováním v Egyptě, které vlastně v roce 2010 bylo také vlastně prostřednictvím internetu, na to bylo upozorněno. Máme, eh, také jsme pomohli v Nigerii, takže je důležité o všech to vědět, nebo hovořit o všech těchto kampaních. Pak je zde uh, eh, Shady Sides kampaň, která se týká zdravotnictví. V roce 2017 byla také speciální kampaň eh, Přezen žen, která ovšem opět také vedla k různým protestům na všech kontinentech. New Anonymous, Time is Up, eh, Spotlight at Violence, to byla vlastně také další iniciativa, která vznesla z, EU, z Evropské unie, která se snaží bojit, bojovat s násilím Eh, po celém světě. Eh, také máme nový hashtag Time is now, to je vlastně, mm, které říká o tom, že musíme teď eh, vytvořit určité hnutí, že nemůžeme čekat a že musíme budovat to, co jsme už začali budovat, také je důležité do toho celého kontextu zapojit muže. Už se o tom hovořilo i v minulých částech. Máme zde třeba tu kampaň He or She, ta také pomáhá dosáhnout rovnosti žen a mužů. Další věc je, že jsme připravili takovou určitou časovou linii um, o tak nej, nejdůležitějších milnicích v boji za práva žen. Nedávno byla vytvořena, navrhuji vám, abyste se na ně všichni podívali. A na konci jsou vlastně ty nejnovější milníky a ty se týkají právě takzvaného digitálního aktivismu a na to chceme upozornit, to chceme posílit. Tento digitální aktivismus, ten samozřejmě Eh, pod, ale musí být také podpoře, nebo navzájem je tam podpora s tím, co se děje offline, co se děje v, v reálném životě. To, co říkala tedy, ženy velice často nemají stejný přístup k internetu jako muži. Eh, už jsme to rovněž slyšeli při těch dopoledních částech, nebudu hovořit, eh, nemusím o tom hovořit nějak podrobněji, ale musíme zabránit tomu, aby vlastně pokračovaly ty problémy i eh, v té oblasti digitální. Za druhé, musíme být obezřední. Pokud eh, se zapojíme do nějakých akcí na internetu, tak nesmíme eh, jak si zapomínat i na, tu, na ty akce v reálném životě. Nestačí být jenom na internetu. A nakonec bych ještě na závěr řekla, že samozřejmě ta, ten program inovací a lepší přístup žen a dívek k IKT technologiím má obrovský potenciál. Souvisí to s lepším přístupem k informacím, ke zlepším vzdělávacím možnostem, obchodním možnostem, k širším službám, i třeba k lepší finanční nezávislosti a k celé té agendě posilování eh, postavení žen. Myslím si, že už nastal čas ke zlepšení situace právě i díky digitalizaci. Velice ráda si vyslechnu vaše zkušenosti, vaše návrhy, vaše podněty. Přeji vám eh, nejenom mm, vše nejlepší k Mezinárodnímu dní žen, ale přeji, aby také celý tento rok byl takovým rokem žen. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji za tento velice dobrý eh, začátek tohoto panelu. Také jsme si vyslechli, eh, vzpomněli jsme si na několik velice takových důležitých eh, událostí z nedávné doby. A teď už dávám slovo zástupcům parlamentu, aby buď položili dotaz, nebo aby učinili komentář. A první Kamana Rocha z Portugalska, paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve chci zdůraznit, že Toto téma, toto debata jsou nesmírně důležité pro Portugalsko. Mají také velice významnou aktuální hodnotu pro Evropu i pro svět. Jde o roli a význam nových technologií, nových sociálních médií a informací posílit a roli žen ve všech těchto oblastech. IKT, informační technologie, komunikační technologie, no to jsou nástroje změny mění hospodářský život, sociální život na celém světě a mužům i ženám otevírají možnosti důstojné a produktivní práce a činnosti. I když eh, je zde daná využit, využitelnost této oblasti, tak potenciál zaměstnanosti v EU v této oblasti zdaleka vyčerpá není. A to se týká hlavně žen. Existují doklady o tom, že je zde veliké pnutí mezi nabídkou a poptávkou. A je, ještě nebyla učiněna příslušná opatření. V lednu 2018 byla zveřejněna zpráva, že do roku 2020 20 tisíc pracovních moc, míst nebude e, možno obsadit. IKT v Portugalsku Mm, je to tak, že eh, ženy nejsou dostatečně zastoupené ani ve vzdělávání, ani v eh, pracovní činnosti v oblasti IKT. V roce 2016 výrazně převažovali muži absolventi muži, zatímco u žen to činilo jenom 33% absolventek inženýrsko-technických oborů. V oblasti zdravotnictví to je ale například 72% žen řízení, management ve firmách, tam je jenom o něco přes 5% žen v řídících pozicích. A otázka zní, proč je to tak, že ženy zde nadále v IKT jsou menšinou. Navzdory dobrým šancím a dobrým zdám. Musím, myslím, že tento obrázek je třeba určitě změnit. Děkuji. Další vystoupení bude z Nizozemska. Uh, Judith Tyla, prosím, máte slovo. Mikrofon. Děkuji. Děkuji za tuto zajímavou akci i za to, že jste zmínili Sheryl Sandbergovou. Já myslím, že to je opravdu dobrý vzor. A hm, myslím, že najdeme několik evropských ekvivalentů. A také firma Lego je, myslím, také takový dobrý vzor. Nebo třeba uh, ženy astronautky. Hovoříme dnes o stereotypech. a o tom, že lidé mají překonávat stereotypy, ale je to nemožné zcela odstranit stereotypy. Co ale udělat můžete, a myslím, že to jde, je přidat i pozitivní stereotypy a používat je, zvláště pak v eh, době digitální, protože ženy dobře komunikují. Je to stereotyp, ale pozitivní jsou. Chytré, inteligentní, eh, usilují o eh, velké vzdělání, jsou týmové hráčky, spolupracují, vytvářejí různé vazby. A já myslím, že tyto stereotypy je možné pozitivně využít. Měli bychom se tedy združit i s muži a dát toto jasně najevo, postarat se o to, aby byl slyšet náš hlas. A vy jste zmiňovali několik příkladů digitálních revolucí a v Nizozemsku jsme v loňském roce měli volby do nizozemského parlamentu. A bylo tam hnutí nazvané Hlasujte pro ženu, volte ženu. A za 14 dní v Nizozemsku budou komunální volby. A zda se zde, je zde kampaň Volte ženu. A mají tendenci volat, volit první ženu na kandidátce. Ale když je na kandidátce na první místě žena, tak stejně bude zvolena. Ale pokud uh, volíte ženu, která je těsně pod tím odhadovaným počtem křesel, tak můžete něco změnit. A díky Facebooku, LinkedInu, Twitteru, eh, to Vote for a Woman se stalo skutečným hnutím a do parlamentu se dostalo více žen, takže to je také takový pozitivní příklad. Děkuji, děkujeme i za tento příklad. Já si myslím, že i, i jiné země to mohou využít jako osvědčený postup. Ještě se nám hlásí zástupkyně Německa, paní Gruden Kránich. Máte slovo. Děkuji vám. Dovolte mi, abych také zareagovala na paní Schumacher, na její vystoupení, která hovořila o těch různých akcích a pochodech žen v minulých letech. Přitom je to vlastně politování hodnoté, že v roce 2016 se musely ty pochody konat, zvláště v USA kde je nyní situace velice prekérní pro ženy eh, na politické scéně. Já jsem byla také na konferenci OSN pro ženy několik let eh, za sebou a vidíme, že zde dochází k opravdu eh, diametrálně se rozbíhajícímu vývoji. Na jedné straně je tu téma vzdělávání pro mladé ženy například v afrických zemích, je to téma, které několik let po sobě mělo takový eh, vzestupný pozitivní trend, ale potom v důsledku válek a postupu islámského státu dochází k bránění vzdělávání dívek, protože je jasné, že vzdělání je klíč k úspěchu a dává ženám možnost na eh, sebeurčení ve svém životě. Myslím si, že zde musíme odvést ještě hodně práce, například také summit G20 je příležitostí, kde by se ženy měly eh, ozvat a dát dohromady. Neměli bychom zde vyzývat jenom v den MDŽ v Bruselu, ale i jindy a jinde. Já nejsem jenom eh, eh, členkou výboru pro ženy v Bundestagu, ale i v Evropském výboru a i zde bychom se měli výrazněji evropsky propojit, protože jenom tak naše dcery budou mít budoucnost v digitálním světě i v tom reálném světě a do toho se chci zapojit. Děkuji. Děkuji. A nyní, než dám e, slovo panelistce, aby zareagovalo, tak se podíváme na výsledky dotazníku na slajdu, pokud se nám podaří znázornit. A byla to otázka, která se týkala toho, které z těchto žen znáte, takže Začnu to od zhora. Alisa Milano, to je jedna z iniciátorek hnutí Me Too. Barbara Novacká, která byla velice důležitá v souvislosti s tím takzvaným černým protestem v Polsku, boj za eh, ženská práva, zvláště v oblasti sexuálních a reprodukčních práv potom eh, trojice žen Black Lives Matter, potom Sheryl Sandberg, která zde už zmínila, také Dagmar Schumacher, to je ten hashtag Lean In, a potom Rachel Pa, Change the Ratio a potom v neposlední řadě asi většina lidí zná je Malala, která Eh, vytvořila to hashtagové hnutí We Are Silent, které se opravdu výrazně zasazuje, zvláště o právo dívek na vzdělávání. A druhá otázka, ta se týkala toho, kolik lidí zareagovala na hashtag MeToo během 48 hodin, poté co Alisa Milano zatvítovala a většina lidí si myslela, že to bylo jenom 1,2 miliony. Ale bylo to 5,7 milionů lidí, kteří zareagovali v průběhu dvou dní na tento tweet. Takže opět vidíme, jak mocný a důležitý nástroj mohou být digitální média pro eh, propagaci ženských práv. A nyní zajímavější otázka. Co můžeme udělat pro podporu ženských eh, hnutí eh, při využití médií a IKT? Tak a paní Schumacher by ve své reakci na publikum také mohla zhodnit tuto otázku. Děkuji. Ano, děkuji za všechny komentáře. A Co se týče Sharon Steinberg a těch, těch modelů, vzorů, já si myslím, že bychom byli rádi, kdyby tento vývoj takto pokračoval. Také jste hovořili o tom pozitivním stereotypním zobrazování, že by se to mělo více využívat. A mm, celkově se musíme více věnovat otázce stereotypního zobrazování v médiích. Myslím si, že to může mít dopad na společnost, pokud by ženy byly zobrazovány jiným způsobem, než jak je tomu často dotnes, ale stýká se to třeba i mužů. vidíme třeba, že se situace třeba zlepšila v ohledu, co se týče těch domácích eh, podílení na domácích pracích. Um, jsem si jistá, že mnozí z vás budou na té konferenci v New Yorku za dva týdny cílem, eh, pardon, tématem je, eh, jsou ženy, venkovské ženy, ženy na venkově, ženy ve venkovských oblastech. Těšíme se na to, že naše závěry budou velice silné. Paní Kanecha také hovořila o určitých věcech, které s tím souvisí, ale určitě to nebude nic lehkého, musíme spojit své úsilí. No a co se týče těch hlavních, nebo té, té hlavní otázky, já bych řekla, buďme aktivní, využ, využijme nejenom ty možnosti na internetu, ale i ty možnosti mimo internet, abychom apelovali na naše vlády, abychom je pohnali k odpovědnosti, abychom dokázali eh, vyjádřit naše přání, naše potřeby a abychom celkově usilovali o to, aby se společnost zlepšila. Děkuji. Já si myslím, že to je opravdu taková velice, velice dobrá myšlenka, která zazněla na závěr. Chtěla bych poděkovat paní Dagmar Subacher z UN Women. Děkuji také všem, kteří vystoupili v diskusi. A můžeme říct si, že jak jsme viděli v posledních sto letech došlo k velkému pokroku. Eh, víme, že dnes eh, potřebujeme všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom stále ještě bojovali s problémy, které přetrvávají, abychom bojovali za ten program žen, abychom bojovali za rovnost eh, ve společnosti. Děkuji vám, paní Šumacher, děkuji také všem, kteří vystoupili a nyní dávám slovo panu Milovosi, který uzavře dnešní konferenci. Uh, Byl jsem informován, že můžu hovořit rodným jazykem řecky. Využiji tedy této příležitosti. Prosím, eh, vezměte, vezměte si sluchátka. Dobré ráno, já se jmenuji Dimitrios Papadimulis a jsem místo předseda Evropského parlamentu a také jednou z mých zodpovědností je genderová rovnost v Evropském eh, parlamentu. Eh, je mi dnes mimořádnou ctí tady být, protože volání po genderové rovnosti znamená nejen zabývat se otázkami žen, ale také mužů, zejména mužů, kteří mají otevřenou mysl a kteří si uvědomují, že je to dobré dosahovat eh, genderové rovnosti, že je dobré vykořenovat eh, diskriminaci, že je dobré pro společnost. Podle OECD, abychom dosáhli úplné rovnosti, pokud eh, půjdeme stejným tempem jako dnes, bude nám to trvat 169 let. Takže 169 let nemůžeme čekat. To je jasné. Abychom dosáhli rovnosti rychleji, musíme tedy dělat více. Už jste bylo řečeno, že známe data, známe studie, ale jde o to, abychom něco udělali. My v Evropském parlamentu o to usilujeme, budeme usilovat, když porovnáme situaci s minulostí. Dosáhli jsme významných kroků vpřed. Ehm, my nemáme rádi, když se hovoří o tom, že že eh, věci eh, jsou eh, všední, nebo když se podíváme do minulosti, řekneme, že jsme něčeho dosáhli, tak to vypadá, že je všechno v pořádku. Naopak my chceme porovnávat současnou situaci s tím, co si přejeme, aby toho bylo dosaženo. Takže chceme napřít naše úsilí do budoucnosti, jak se o tom hovořilo. Spousta té práce nespočívá jen v přijetí legislativy, v vytváření pravidel nebo něčeho takového, ale především ve změně změně myšlení lidí, eh, zbavení se stereotypů. 36 eh, poslanců Evropského parlamentu jsou ženy a 36 eh, členů předsednictva jsou také ženy. A také ve výborech to platí. Ale když se podíváme na vedení politických skupin, je tu jen jedna žena. A a potom jedna spolupředsedkyně. A co se týče eh, předsedy, tak předseda je, je muž, předseda parlamentu předtím byl také muž. Eh, takže vidíme, že to neplatí úplně všude. Potřebujeme tedy eh, spolupráci, spolupráci také s národními parlamenty, nevládními organizacemi, jednotlivými institucemi, také výzkumnými ústavy. Jde o to, abychom vytvořili lepší eh, kontakt, lepší spolupráci se společností, abychom otevírali dveře. Měl jsem tu například 350 eh, dětí na eh, Euroskole ve Štrasburku. Hovořil jsem s nimi a byl bych rád, vám řekl, že ty, ta děvčata, co tu byla, to byly skutečné bojovnice chtěli dosáhnout velkých věcí v životě a vytvořit skutečně rovnou společnost. A na druhé straně musím říct, že v tom chlapci podporovali, takže musím říct, že rovnost je opravdu dobrá e, pro společnost. Nejsme všichni stejní, jsme každý jiný ale eh, právě v tom spočívá eh, význam diverzity a rovnosti, protože oba dva tyto prvky, ta, ta jinakost a rovnost práv, eh, jdou ruku v ruce. Proto vám chci vyjádřit podporu, přeji vám hodně štěstí a úspěchu a přeji vám také dobrou chuť na obědě po, tom, po této vynikající akci. Děkuji vám mnohokrát, pane místopředsedo Paprimulisi. Já jsem Mary Hannibal, jedna z místo předsedkyní tohoto výboru a já bych te chtěla vám všem poděkovat za to, že jste přišli za to, že jste se účastnili našich panelů. Chci poděkovat poslancům kteří se také zúčastnili. Byla to mm, fantastická akce. Chtěla bych poděkovat poslancům ze vnitrostátních parlamentů. Eh, ano, čeká nás ještě hodně dlouhá cesta, jak říkal pan místo předseda. Ale to, co musíme udělat teď, je využít to, čeho jsme dosáhli, o čem jsme se poučili a do naší dlouhodobé práce eh, takto zapravit úsilí o rovném zacházení, aby eh, ženy a muži byli skutečně rovní. Já si myslím, že dnes jsme vedli velice užitečné diskuze a doufám, že si je sebou vezmete domů, že si odnesete tuto vzpomínku. A chci vám poděkovat eh, za to, že jste přišli do Evropského parlamentu. Děkuji všem organizátorům a přeji vám eh, krásně šťastný Mezinárodní den žen.